Good afternoon, uh, dear colleagues, at least those who are Dobrý den, kolegové, alespoň tedy těm, kdo jste přítomni. Dovolte mi v první řadě požádat vás, zda můžeme přijmout pořad jednání. Pakliže nejsou námitky, tak je to přijato. Děkuji vám. Rovněž musíme schválit zápisy ze zasedání 25. září až z 19. října. Pokud nejsou komentáře nebo připomínky, tak jsou zápisy přijaty. Děkuji vám. Stělení žádná nemám, alespoň pro dnešek bod 4. Informace o probíhajících meziinstitucionálních vyjednáváních. Máme tři Máme tři takzvané bílé kouře, troj, trojí bílý kouř, abych si tak, jak, jak si přihřál polívčičku u papeže. Máme uzavřené tři trialogy. Za prvé poslední trialog IFRS 9 a e, přechodná opatření pro velkou expozitoru proběhlo 25. října. Jak víte, byl to zrychlený postup v rámci balíčku CRRCRD. crd a dosáhli jsme politické dohody v rámci třístraného jednání na základě kompromisu, že tedy na jednu stranu, že jako základ použijeme text rady a na druhou stranu odstraníme práh toho dynamického prvku, snížíme to z 20% na 0% eh, při těch velkých expoziturách Eh, opětovná konzultace výboru se předpokládá na schůzi 20. 21. listopadu. To je velice důležité, protože 1. ledna vstoupí v platnost eh, nové doložky pro účetní systémy, takže budeme mít dost času eh, na to, aby tato zaváděcí fáze mohla vstoupit v platnost, tedy aby tato tento účetní rámec, který je náročnější, mohl vstupovat v platnost postupně. Dále eh, je to třístrané jednání k hierarchii věřitelů. Pozice rady a parlamentu byly si vzájemně velice blízké, což nám umožnilo dosáhnout dohody již na prvním zasedání třístraného jednání 25. října. Definitivní text po eh, technické zasedání byl rozeslán vyjednávacímu týmu a skupinám 31. října. Parlament eh, si zajistil kratší termín co do transpozice tohoto textu do národního zákona členskými státy a dohodli jsme se také na dalších aspektech, jako třeba vyjasnění eh, definice tzv. vnořených derivátů a dalších několika prvků, například ty preference vkladatelů. A zde jsme se konečně dohodli po mnoha trialogu eh, jsme se dohodli na eh, FC 2 na Junkrově plánu, přičemž eh, zde byla dvě zbývající eh, zde byly dvě zbývající záležitosti týkající se jednak governance a jednak také financování. To byla ta témata, která nebyla uzavřena na posledním trialogu, protože to jak si rada znovu otevřela. Nicméně ve finále jsme dosáhli kvalitního kompromisu v obou otázkách a řekl bych, že teď jsme naprosto v souladu s tím, co bylo dohodnuto na předchozím trialogu. Takže to je výsledek uspokojivý. A jsou to samozřejmě také dobré zprávy pro umožnění eh, tohoto, to, tomuto nařízení vstoupit v platnost na řešáčku roku 2018, dá to investorům jistotu, jednak ohledně pokračování v investičním plánu a jednak ohledně zlepšování jeho mechanismů, tedy co do mobilizace investic napříč Unii. Eh, ta hierarchie je také samozřejmě velice důležitá, protože to je nástroj, který umožňuje vypracování eh, toho nárazníku takzvaného bail inovatelného dluhu. Takže eh, tento trialog byl, byl velice pozitivním momentem pro parlament, protože jsme dosáhli včasných výsledků a zároveň jsme přispěli k definování obsahu legislativy v souladu s naším mandátem prostřednictvím hlasování tohoto výboru. Tak, eh, jdeme na bod 5, což je tedy přijetí eh, návrhu kalendáře na rok 2018 pro zasedání výboru ekon. To najdete ve složkách, tento kalendář, tak jak jej přijali koordinátoři 26. října. Pokud nejsou připomínky, pokud nebudou připomínky do konce dnešní schůze, bude tento návrh považován za přijatý. Tak fajn. Takže jdeme na bod 6 na pořadu jednání, přičemž to je zpráva o e, finančních aktivitách Evropské investiční banky. Spravodaj tentokrát e, je tedy autor stanoviska, tedy navrhovatel, protože my rotujeme s, rozpočtem, eh, s výborem pro rozpočet. Letos je právě výbor pro rozpočet příslušný výbor, my dodáváme stanovisko. Naším navrhovatelem je náš místopředseda Luděk Niedermayer. Dnes budeme projednávat pozměňovací návrhy, máme jich celkem 104 a pan navrhovatel má slovo. Děkuji vám. Na debatu máme poměrně málo času, ale řekl bych, že to bude stačit. Jak pan předseda laskavě řekl, toto je skutečně stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy výboru pro rozpočet. Je potřeba poznamenat, že já jako navrhovatel stanoviska se mám přidržet rozsahu ne více než 1500 znaků. A proto je důležité, protože máme spoustu dobrých pozměňovacích návrhů, které mohou obohatit náš původní text, je jich tedy konkrétně, jak tady zaznělo více než 100, tak z těchto pozměňovacích návrhů se snažíme ty klíčové, které jdou stejným směrem, začlenit do kompromisu. Navrhujeme 16 kompromisních návrhů, Projednávat se budou poprvé zítra na schůzce stínových zpravodajů a kromě toho se pokusíme také vytvořit, eh, vybudovat podporu pro jednotlivé eh, pozměňovací návrhy. Dovolte mi zdůraznit čtyři věci, které chceme v té zprávě zachovat, protože jsou klíčové. Za prvé, je potřeba zdůraznit, že role EIB je působit v činnostech, kde trh selhává, a podporovat prioritní oblasti hospodářské politiky EU, jako třeba financování inovace, výzkumu a vývoje a zajištění udržitelného zeleného růstu a podpora přístupu k financování zejména na straně malých a středních podniků. Druhá věc, kterou chceme ve zprávě zdůraznit, je Eh, potřeba, že, že je potřeba vyjasnit eh, co nejdříve dopad Brexitu na finanční situaci EIB a tak dále. Za třetí to se týká naší daňové agendy, tedy agendy ekonu a parlamentu. Viděli jsme, že v posledních dnech se z tohoto stává důležité téma, takže zdůrazňujeme potřebu transparentnosti skutečného vlastnictví, zabraňování daňovým podnikům, daňo, eh, podvodům, daňovým únikům a praní špinavých peněz, které může souviset s činností určitých klientů EIB. A kromě toho také zdůrazňujeme význam konsolidace eh, toho vnějšího eh, uvěrovacího mandátu EIB v souladu s ostatními politikami EU a dáváme to do souvislosti s potřebou financování těch ekonomik, na které cílíme například jako je Ukrajina a dále. Takže s tím se těším na zítřejší schůzi stínových zpravodajů. Věřím, že se nám podaří eh, dosáhnout konsenzu pro pozměňovací návrhy i pro hlasování, tedy jak těch kompromisů, tak těch jednotlivých pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, pane navrhovateli, teď dostanou slovo stínoví zpravodajové. Jako první Chamon a tam do SAD. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod rád řekl, že děkuji panu Niedermayerovi za jeho práci. Zatím jsem se na text, který nám přinesl k tomu zítřejšímu zasedání stínových zpravodajů, jen zběžně podíval a musím říci, že si cením jeho vůle začlenit celou řadu pozměňovacích návrhů, kterou jsme předložili. Chci jenom říci, pár hlavních věcí. Makroekonomický dopad práce EIB a její zhodnocení. To si myslím, že je důležité. Je důležité připomenout, že výhledy makroekonomických dopadů činnosti EIB do roku 2020 může představovat 2,25 HDP a Evropské unie a vytvoření více než 2 milionů pracovních míst. Takže nám připadalo důležité zachytit makroekonomický dopad EIB v naší makroekonomické perspektivě. Zároveň možná také ta myšlenka, že EIB i nadále plní anticyklickou funkci. Objem investic Evropské unie zatím nedosáhl úrovně investic před krizí. A také je třeba zdůraznit, že Evropská investiční banka proto musí plnit funkci stimulu, aby tedy stimulovala růst a, a také poptávku. Máme také pozměňovací návrh, který se týká potřeby vyjasnit jisté odkazy týkající se počtu mandátů, které navrhovatel považuje za příliš početné já si myslím, že je lepší vůbec se o tom nezmiňovat, když se tady nehovoří o tom, o jaké mandáty se vlastně jedná, takže navrhujeme vypustit celý tento odstavec. Jsme toho názoru, že by se měla zachovat důležitost činnosti EIB v zahraničních operacích. Nesmíme zapomenout, že Evropská unie je důležitým subjektem a toto je veřejná rozvojová banka. Jsme také nakloněni tomu, aby Evropská investiční banka prováděla analytickou funkci, funkci aby se tedy nechovala pouze jako finanční subjekt, ale také jako banka, která zná správné postupy, koordinuje se s experty z Evropské komise. Také je důležité, aby banka posílila svůj činnost v boji proti klimatickým změnám. Já myslím, že na tom se můžeme shodnout se zpravodajem. V této oblasti hospodářské činnosti jde o technologickou budoucnost Evropské unie. O to, aby Spojené státy Evropskou unii nepředběhly nějak zásadně Evropskou unii v této oblasti. Také máme další pozměňovací návrhy, které jsou důležité, týkají se ochrany malých a středních podniků. Je tam zvláštní odkaz na činnost EIB, na projekty, které mají větší schopnost vytvářet pracovní místa. Chceme také, aby Brexit neznamenal snížení kapitálu EIB také boj EIB proti daňovým podvodům. Dnes jsme znovu slyšeli informace v souvislosti s daňovým podvodem, které vyvolávají veřejné znepokojení. My všichni jsme protagonisté té práce Evropského parlamentu na poli tzv. Panama Papers. Myslím si, že EIB v tom také musí sehrávat svou roli. Dále význam kulturního průmyslu to je také další cíl investic EIB a také navrhujeme možnost, aby banka mohla navazovat kontakt přímo s občany prostřednictvím komunikace, prostřednictvím přímého získávání kapitálu a také eh, se zmiňujeme o jmenování prezidenta EIB a účasti Evropského parlamentu. Chci také říci, že by bylo dobré, kdyby zisky EIB mohly být součástí evropského rozpočtu a možná v souvislosti s investicemi státu, aby přínos členských států, které se podílejí na veřejných investičních projektech, aby nebyly započítávány do deficitu. Toto jsou tedy ty hlavní myšlenky socialisticko-demokratické frakce, ale samozřejmě zítra budeme pracovat s navrhovatelem a budeme se snažit vypracovat eh, co nejvíce konsensuální stanovisko. Děkuji. Děkuji. Nevidím zde stínového zpravodaje EKR ani ALDE, takže ani GUE, takže za zelené Molly Scott Kato. Děkuji. Je mi eh, tak trošku líto, že zde nejsou stínoví zpravodajové z ostatních frakcí. Já tady pro změnu nebudu zítra, protože my máme výjezdní zasedání. Každopádně ještě dnes později pošleme určité pozměňovací návrhy, aby bylo jasné, čeho se snažíme dosáhnout. Chtěla jsem začít tím, že řeknu, že ráda vidím, že většina těch pozměňovacích návrhů, které jsme my předložili, byla přijata a že i ty kompromisy představují pozitivní Eh, přínosy k textu, takže to podporuji. Je eh, dobře vidět, že někteří z kolegů souhlasí s tím, že EIB je velice důležitá instituce, která může eh, poskytovat investice a zlepšovat tak naše společnosti napříč celou EU. Ráda bych zopakovala, že je velice důležité, abychom využili tuto příležitost zde ve výboru a mezi stínovými zpravodaji, abychom tlačili EIB na to, aby více investovala do těch oblastí, které jsou ku prospěchu evropských občanů. Je potřeba poznamenat, že investicemi do projektů s konkrétními přínosy pro občany EU, které nejsou Eh, přitažlivé pro soukromé finance EIB může vyplnit tuto mezeru eh, v rámci toho podfinancování ve veřejném sektoru. My se snažíme tuto zprávu posilovat v určitých oblastech, zejména co se týká toho, že zdůrazňujeme, že EIB a EFSI jakožto nástroje na nabídkové straně nemohou řešit problém, že poptávka po investicích je stále nízká v důsledku finanční krize. To je trvalý problém jak pro firmy, tak pro infrastrukturní investice napříč celým kontinentem. To lze řešit pouze tím, že členské státy individuálně a společně převezmou odpovědnost za chytré fiskální kroky, aby obnovili důvěr, důvěru firm a aby podpořili firmy v tom, aby vytvářely udržitelnou ekonomiku. Kromě toho silně nesouhlasíme s tvrzením v stávajícím textu, že fiskální stabilita je klíčovou, klíčovým předpokladem pro udržitelný hospodářský růst v EU. Jak uvádíme ve svém pozměňovacím návrhu 43, ta kauzalita může být vnímána i zcela opačně. Máme dost důkazů o tom, že fiskální konsolidace eh, způsobuje ztrátu růstu v EU. Vzhledem k tomu, že tento text není primárně zaměřen na fiskální politiku a vzhledem k tomu, že se u tohoto bodu v podstatě asi neschodneme, protože mezi našimi frakcemi je to neustále téma pře, navrhuji, abychom tuto větu škrtli. Eh, chtěli bychom pod prosit pana navrhovatele a ostatní kolegy stínové zpravodaje, aby zvážili následující. Za prvé odkaz na ten 1,5 stupňový cíl a závazek postupně vylučovat eh, investice do fosilních paliv, to je návrh 59. To je velice důležité, protože věci nám stále častěji říkají, že se blížíme scénáři se třemi stupni oteplení se stávajícími úrovněmi úrovněmi poplatků a po létě hurikánu a požáru vidíme, že se musíme jasně zavázat k ještě k ambicioznějšímu cíli. Toto by byla dobrá příležitost. Co se týká dopadu Brexitu, jsme přesvědčeni, že je důležité zdůraznit, že byť Spojené království má nárok na nové investice až do doby, kdy přestane být členem EU, všechny takovéto projekty musí být pojeny s přísnou kondicionalitou a po Brexitu eh, je potřeba, aby bylo trváno na tom, že Spojené království také bude dodržovat ty podmínky, případně, že vrátí peníze. Rádi bychom také podtrhli naše návrhy 103 o whistleblowingu a 104 o EIB v rámci širšího rámce. Doufáme, že i tyto si najdou cestu do kompromisu. A nakonec náš pozměňovací návrh, který žádá genderovou rovnost v řídící radě EIB. To, tady chceme zajistit, že ten rozhodovací orgán EIB bude fungovat co nejúčinněji v zájmu všech evropských občanů. Tento návrh je zejména významný v době, kdy chování mužů vůči ženám je pod drobnohledem ve veřejných orgánech a já doufám, že kolegové podpoří genderovou rovnost tím, že podpoří tento pozměňovací návrh. Takže se nám potrženo, zatím jsme spokojeni s postupem této věci. Je nám líto, že nebudeme moci být i na zítřejší schůzce, ale doufáme, že naše pozměňovací návrhy budou zvažovány. Eh, zašleme vám samozřejmě anotovaný seznam těch návrhů, aby bylo jasné, eh, o co nám jde a doufáme, že se podaří dosáhnout váženého textu. Děkuji. Děkuji. Tak jo. No, nevidím žádné žádosti o slovo do Catch the Eye, takže dám slovo zpět panu navrhovateli. Děkuji za komentáře eh, oběma přítomným stínovým zpravodajům. Pokusíme se ze všech sil najít co nejkvalitnější kompromis a to jak co se týká těch kompromisních pozměňovacích návrhů, tak co se týká těch jednotlivých pozměňovacích návrhů. Takže budeme ve spojení a doufejme, že se nám podaří tento, tuto otázku odhlasovat co nejširší podporou ve výboru Ekon. Děkuji vám. Harmonogram je následující. Hlasování ve výboru 20. listopadu. Nyní skvělé načasování. Se podle pořadu jednání dostáváme k bodu 7, což je společná rozprava k oběma návrhům CCTB, tedy společný základ daně z příjmu právnických osob a společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob, tedy tzv. CCCTB. My to samozřejmě řešíme jako balíček. Aktuálně nás čeká projednání pozměňovacích návrhů. Máme 414 pozměňovacích návrhů k zprávě CCTB. A to je tedy zpráva pana Tanga, včetně 59 pana zpravodaje a 301 návrhů k CCCTB, včetně 30 od zpravodaje Lamasura. A teď bych tedy, jak všichni víme, to je velice zásadní legislativní balíček a očekáváme, že naše stanovisko vezme v úvahu i rada protože konec konců zatím tady nevíme, jak bude vypadat ten finální text, ale mohlo by to poskytnout velice užitečné způsoby, jak řešit otázky digitálního zdanění v rámci CCCTB, tím, že tedy se přidržíme principu zdanění zisku. Takže chtěl bych poděkovat oběma zpravodajům za vyvinutou snahu v této oblasti a jako první dostane slovo Paul Tank na sedm minut. Thank you, chair, and, uh, Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za všechny příspěvky. Některé byly neuvěřitelně zajímavé. A teď tedy projednáváme pozměňovací návrhy. No, to ve velmi aktuálním okamžiku, protože včera byly zveřejněny takzvané Paradise Papers, které prokázaly, že někteří vlivní a bohatí, včetně někoho, koho já jsem vždycky obdivoval, Bono, eh, tak ti ty daně platí někde jinde nebo neplatí vůbec, každopádně jinak než my a že tedy dochází ke snižování toho základu daně z příjmů a také to všechno se odehrává v kontextu návrhu Donalda Trumpa na reformu daně, zdanění ve Spojených státech. A dnes tedy v EU eh, diskutujeme o danění. a si myslím, že bychom tím mohli reagovat také na všechny tyto události a také proto, že tady jde o základní principy eh, zdanění, tedy to, že společnosti v tom společném prostoru se mohou rozhodnout, kde budou své zisky přesunovat Ale teď by se to mohlo obrátit s tím, že to budou státy, které budou určovat, z čeho se ty daně budou vypočítávat a tím se skončí tato praktika. Samozřejmě, že by bylo dobře, aby tento princip platil globálně, jak navrhoval jeden z vás. Ale asi těžko se to bude prosazovat eh, bez třeba Spojených států nebo Švýcarska. Bylo by samozřejmě nejlépe, kdyby se to dalo eh, globálně určovat a potom to přidělovat jednotlivým zemím, kde ty zisky vznikly. <clears throat> Tím by se také mohlo skoncovat s konkurencí v oblasti daní mezi státy, tím, že by eh, státy musely začít eh, si konkurovat v oblasti investic skutečných investic. Naše politická skupina požaduje minimální sazby daně. Ostatní ale požaduje, aby všechny státy se mohly eh, určit své vlastní sazby. Ale chybí tady nějaký nějaké závazné rozpětí minimální a maximální sazby daně. Možná, že i o tom bychom mohli jednat. Potom v těch pozměňovacích návrzích jsou velmi zajímavé příspěvky, tedy jak zdanit eh, internetové platformy, jako je Google a tak dále. My už jsme s panem Lomasurem se nechali inspirovat prací OECD. I Otmar Karas Eh, to podporuje Markus Ferber ve svých pozměňovacích návrzích. Markus tam například říká, že tato legislativa v oblasti daní příjmu z právnických osoby eh, měla zahrnovat i reformu svobody usazení eh, toho podniku. Možná, že i to bychom mohli iniciovat. A potom ten, ta další zásada je, aby to bylo udržitelné. Kendela je, Eva Jolie, pan Pomanen Beres také navrhují něco v tomto smyslu, kde se hovoří o příspěvku nebo eh, možnosti úlevy za udržitelnost. A potom je tady ještě jedna další zajímavá věc. A sice, že pro zavření tohoto systému je potřeba mít eh, co nejlepší možnou spolupráci mezi daňovými orgány. tak, aby se vyměňovaly eh, patřičné údaje. A potom jsou to pozměňovací návrhy k tomu původnímu návrhu. Tam jde například o snížení toho Prahu, tím, že by se to potom vztahovalo na více podniků, s nižším obratem a Bern Luke například chce snížit to, tuto, tento práh po pěti letech. Další to chtějí eh, snížit eh, za deset let, <coughs> ale je tady obecně touha po nižším Prahu. A potom jde o odpisovatelnost eh, úroku. To se také bylo v některých pozměňovacích návrzích. To se relativně snadno implementuje, monitoruje. Nicméně já bych eh, pořád se nechtěl zdát té své myšlenky, aby tady byla nějaká úleva pro investice. Pokud Evropský parlament podpoří myšlenku kapitálové unie, tak bychom se také měli snažit eh, zreformovat tento systém. aby jak kapitál, tak i půjčky byly zatíženy stejně. A víme, že někdy může zadlužení eh, znepřehlednit eh, podnikání nějaké společnosti. A ještě jedna věc se týká úlev nebo odpisu na vědu a výzkum. Markus Ferber něco navrhoval, i Eva Žoli se snažili omezit ty odpisy. Já se k tomu překláním. Je tady obava, že se to nepříliš dobře definuje, měli bychom mít jasnou definici vědy a výzkumu. Hlavně se zaměřit na pracovníky v této oblasti, protože ty tvoří jádro. Děkuji za všechny vaše příspěvky, návrhy pozměňovací. Myslím, že to také odráží diskuze, které jsme měli s Alenem Lasulem v národních parlamentech. My jsme objeli různé parlamenty, ještě nejsme u konce. Byli jsme pozváni také do Rumunska a Jirska. No, já doufám, že tato diskuse se promítne potom i do toho, jakým způsobem to bude projednávat rada. Děkuji vám. A teď má slovo pan zpravodaj pro CC, CTB, pan Alan Ramasol. Děkuji, pane předsedo. Jak už říkal Paul, tak my na tom pracujeme už několik týdnů velmi úzké spolupráce vzájemně. Snažíme se tím zohlednit co nejvíce připomínek od národních parlamentů, ale samozřejmě i vlád. On také řekl, eh, kam ještě se eh, chystáme. Chtěl bych poděkovat kolegům, eh, kteří předložili různé pozměňovací návrhy k těmto textům. Já chtěl bych také připomenout, že v této daňové oblasti jejíž eh, důležitost nám teď připomněly i ty aktuální události, o kterých tady byla řeč, tak eh, je potřeba říci, že Evropský parlament eh, nemůže zasahovat do toho rozhodování. Toto je stanovisko. A my všichni víme, že Rada ministrů nevždy bere ohled na stanoviska parlamentu v otázk, k otázkám v této oblasti. A proto bychom měli v té politické oblasti vytvořit tlak na to, aby rada se zabývala některými zásadními otázkami, které se objevují i tady eh, v těch návrzích Evropské komise. Jsou tady tři cíle, na kterých chceme trvat. A zdůraznit je u CCTB jde o to, abychom ukončili tu daňovou eh, válku eh, mezi námi, protože víme, že v posledních letech tady skutečně vypukla skutečná válka s tím, že některé členské státy se snaží přetáhnout eh, investory a společnosti těm jiným státům. Už tady máme určité návrhy, například OECD, jak tomu zamezit. A potom druhý cíl je harmonizovat definici pro výpočet toho základu eh, daně. Je to harmonizace sama o sobě a tak to také akceptovalo těch 15 členských států v minulosti. Jde o to, aby tady vzniklo skutečně jednotné prostředí pro všechny podniky, které působí na tomto trhu. A za třetí, ten třetí cíl, měli bychom toho využít proto, abychom zmodernizovali a zjednodušili zdanění podniků v našich zemích. To teď eh, také dělají Spojené státy. A když říkám modernizovat, tak tím mám na mysli to, že bychom měli řešit ty problémy, které vystávají v souvislosti s digitální ekonomikou a s těmi internetovými platformami. Několik nápadů už bylo uvedeno, například ta současná iniciativa francouzské vlády. A my bychom navrhovali z toho důvodu lepší efektivnosti, abychom Eh, využili eh, tento text a zavedli eh, to zdanění, toto zdanění digitálních firm do návrhu CCTB. A ten návrh by se měl stovat na všechny podniky, nejenom na ty velké, s tím, že by to bylo volitelné pro ty menší. Tím bychom zajistili naprostou rovnost a také usnadnili tu zprávu které by tím, eh, pro které to bude v každém případě velká revoluce. A potom je potřeba připomenout, že tyto dva texty musí začít platit ve stejnou eh, dobu. To by měli eh, vzít v úvahu i těm, kteří navrhují různé pozměňovací návrhy. A my navrhujeme pracovat na kritériích proto to zdanění digitálních firm ve členských státech tím, že bychom tam zavedli ještě čtvrtý faktor pro přerozdělení toho daňového základu podle toho, v jakém státě ty firmy vyvíjejí eh, své aktivity. Navrhujeme také zavedení kompenzačního fondu, protože je velmi pravděpodobné, že zavedení takového systému by eh, mohlo přinést daňové příjmy některým státům, ubrat daňové příjmy jiným státům a proto bychom měli ten systém se snažit co nejvíce vykompenzovat a postupně samozřejmě snižovat eh, s průběhem času. A potom také citlivě vnímáme problém s konkrétní aplikací toho, co požadují některé e, návrhy, o tom, že potřeba eh, vyhradit dostatek času na adaptaci na ten nový systém. Mohlo by to skutečně představovat velké změny pro daňové zprávy členských států, které také na tom nejsou všechny stejně. Ty, ta, ta témata jsou velmi složitá, proto bychom měli být velmi, tomu představovat velmi realisticky. Takže navrhujeme odmítnutí těch pozměňovacích návrhů, které nesouhlasí s těmi základními principy té směrnice, nebo chtějí, aby se to někdo jenom částečně nebo na dobrovolném základě. A stejně tak, co se týče pozměňovacích návrhů toho Prahu, tak já jsem proti všem Prahu. Pokud je ten, ten dobrý, tak proč bránit malým a středně velkým podnikům, nebo proč to zbytečně komplikovat, potom penalizovat ty velké, protože víme, že některé české státy mají více těch velkých podniků a možná, že to říkám velmi zjednodušeně, ale eh, ve svém uvažování se tím řídím. Potom eh, bude potřeba důkladně posoudit eh, dopady některých pozměňovacích návrhů, které předložily skupiny poslanců nebo politické skupiny. Já si velmi vážím toho, že někteří kolegové přišli s velmi technickými pozměňovacími návrhy, které ještě musíme prověřit. A já jsem tomu velmi otevřený, stejně tak, jako jsme otevření podněcím návrhům, které navrhují nějakou změnu přerozdělování nebo do výpočtu eh, daňového základu mezi různé země. A ještě k eh, těm různým metodám od kolegů, ty mi přijdou velmi zajímavé všechny pozměňovací návrhy týkající se role Evropského parlamentu a dopadu. Ano, samozřejmě budeme požadovat studii dopadu nebo nějaký mechanismus té kompenzace, to je vítané. Stejně tak nemám samozřejmě problém ani s těmi návrhy, které říkají, že <clears throat> zdanění zůstává kompetencí členských států. Myslím, že ta smlouva to říká jasně, ale my to můžeme jenom připomenout. Děkuji, to jsou tedy první reakce na vaše návrhy, které chtějí obohatit ten náš návrh zprávy. Děkuji oběma zpravodajům. A teď stínový zpravodajové. A jako první a má také sedm minut je Markus Ferber. Děkuji. Samozřejmě, že toto téma je v mezinárodní oblasti je teď zase předmětem velké pozornosti, ale myslím, že ten rozdíl mezi Panama Papers a Paradise Papers je v tom, že teď máme informace od někoho jiného, nicméně ty informace jsou víceméně stejné. Myslím, že už jsme pokročili v analýze těchto problémů, tak aby se to ještě muselo projednávat na plénu nebo v tom vyšetřovacím výboru určitě dojde ještě k dalším zveřejněním, protože já předpokládám, že firma Fonseca, jako ještě ta současná firma, odkud ty informace unikly, to jméno už si nepamatuju, eh, určitě mají také další partnery a spolupracovníky, kteří se o to postarají. Ale to je jenom eh, předběžná poznámka. Teď mi dovolte, abych eh, řekl něco zásadnějšího, sice to, že bychom se měli dohodnout na eh, tom společném základu, říká se tomu text base a potom ten druhý krok, potom půjde o tu konsolidaci a na to bychom se také měli zaměřit a proto říkám velmi otevřeně, Pole, a to už jsem ti také řekl osobně, že my jako parlament navrhovat nějaké minimální sazby daně, to asi eh, nenalezne velké nadšení na radě, protože víme, že čínské státy trvají na svých kompetencích v této oblasti, proto bychom měli jednat velmi opatrně. Musím přiznat, že mám eh, velké problémy s tím, že něco nevíme o tom, jaké budou dopady na daňové příjmy jednotlivých států Snažil jsem se o tom eh, zjistit informace, jaký to dopad to bude mít, nebo by mohlo mít, a bohužel ty znalosti o tom jsou velmi mizivé. A to je teď největší problém, který budeme muset řešit. A vzhledem těmto nejistotám jsem toho názoru, že bychom měli jednat velmi opatrně, zejména u těch dvou velkých mezer, které jsou tady eh, eh, identifikovány v tom návrhu komise. Jednak jsou to ty odpočty na vědu a výzkum a potom ten příspěvek na růst a investice. Co se týče vědy a výzkumu, já pocházím z země, kde podniky mají, nebo pokud splňují ten 3% cíl, bez toho, aby se to na ně vztahovalo, takže u nás by to neznamenalo, že by potom mohli investovat eh, víc, takže ten eh, dopad bude velmi omezený, zatímco v některých zemích, eh, například na západ od Německa, kde ta možnost existuje, tak tam, to, tam kde se to zavedlo, tam to nevedlo k navýšení výdajů na vědu a výzkum. A Paul už o tom také mluvil. Možná, že by mohlo jít o nějaký daňový poukaz. Někteří by to mohlo potom zúročit, že by investovali do vědy a výzkumu. A to možná i v situaci, kdy dosahují e, protože potřebují investovat i, a být ztrátový, pokud se chtějí nějak vyvíjet. Potom je ten příspěvek na růst a investice. Samozřejmě naším cílem je kapitálová unie, abychom podpořili financování na kapitálových trzích. Jak moc to souvisí eh, s tou daňovou oblastí, to mm, tím si nejsem úplně jistý, nevím, jestli komise tady nalezla správnou odpověď. Co by bylo jednodušší, by o, znamenalo omezit eh, tu možnost odpočtu na eh, úroky aby se zvýšila ta atraktivita financování, bez toho, aby to mělo negativní dopad na daňové příjmy. A potom zdanění té digitální oblasti, to je naší velkou prioritou. Chtěl bych tomu ještě uvést, pane předsedo. že se budu účastnit nebo vést delegaci do Washingtonu do Měnového fondu Nemohli jsme ale naplánovat i další schůzky, což je trochu politování hodné. A samozřejmě ta oblast digitálního průmyslu je rozhodující. Tam bychom mohli něco změnit, ale zase musíme brát ohled na to, že určité věci se rozhodují na té mezinárodní, ne evropské úrovni. OECD tady má také vlastní agendu A proto by bylo dobře, kdybychom se mohli setkat s zástupci OECD, takže doufám, že se to eh, podaří ještě někdy eh, zorganizovat nebo pořád zástupce na zasedání našeho výboru. To si myslím, že eh, by na to mohlo mít velký vliv. A potom je tady iniciativa celé řady členských států, které hovoří o takzvané equalization of tax, tedy tak, jak by se měla provádět ta reforma eh, spravedlivým způsobem. I to jsou všechno nástroje, na které bychom se mohli zamyslet. Já si myslím, že také bychom měli najít nějaké eh, řešení a předložit ho i na evropské úrovni. Bylo dobře mít nějakou definici eh, v této oblasti a konzultovat to s OECD udat tím směr jako Evropská unie. Nicméně pořád je to ještě nevyřešené. A já doufám, že budeme schopni se dohodnout, tak aby Evropská unie se stala průkopníkem a aby to bylo v souladu s těmi výsledky v rámci OECD. Tolik několik málo poznámek z mé strany. Těším se na další spolupráci, kterou mám ještě před sebou. A doufám, že na konci bude vyvážený kompromis, který také podpoří to naše další jednání s radou. A to je asi hlavní, eh, hlavní priorita, protože můžeme vytvořit sebe krásnější text, ale pokud to nebude radu vůbec zajímat, Musíme eh, také z toho, k tomu přistupovat eh, z toho pohledu, jak eh, co nejvíce uplatnit náš vliv. Thank you um, very much. Děkuji. Dalším stínovým zpravodajem je Hugo Baje. Máte slovo na sedm minut. Děkuji, pane předsedo. Já nemám pocit, že je náhoda, že dnes tady hovoříme o konsolidovaném daňovém základu, protože to nám umožní více koordinovat eh, ekonomickou politiku a lépe bojovat proti daňovým únikům. A Paradise Papers nám včera připomněli, že rozhodně jsme ještě neukončili boj proti daňovým podvodům. Měli jsme Panama Papers, LuxLeaks a tady máme Paradise Papers, které znovu poukazují na nemorální daňové praktiky, někdy nelegální daňové praktiky nejbohatších nadnárodních společností na světě. Já doufám, stejně jako zpravodajové, že konsolidovaný daňový základ pro všechny podniky nám umožní ujistit se, že opravdu budou zisky zdaňovány tam, kde je vytvářena hodnota. Je to velmi zajímavý základ eh, pro naši práci a oběma zpravodajům děkuji. Už tady spousta věcí zazněla, takže já chci jen říci pár věcí k různým pozměňovacím návrhům. Lituji postoje některých eh, poslanců, kteří chtějí odmítnout směrnici prostě a jednoduše. Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že tato směrnice je nutná k tomu, pokud chceme skutečně zjednodušit život podnikům, které sídlí ve více zemích EU, ale zároveň chceme efektivně bojovat eh, proti daňovým podvodům, takže vůbec nechápu ty pozměňovací návrhy, které chtějí odmítnout směrnici. Jsem také rád, že většina poslanců chce společný přístup k oběma těmto zprávám. Já si myslím, že pokud chceme, aby ta akce byla efektivní, tak potřebujeme pracovat společně. To znamená, že tyto věci jsou více než provázány. Můj kolega Farber to říkal, ale já to chci také zdůraznit. Myslím si, že je důležité podívat se na všechny ty výzvy, které vyplývají z digitální ekonomiky. A podle mě boj proti daňovým podvodům vyžaduje vzít v úvahu větší mobilitu kapitálu. Jak už o tom hovořil i můj kolega, moje čtvrtá poznámka se týká mechanismu, protože Evropská komise do tohoto návrhu začlenila mechanismy, které mají napomáhat investicím do inovací, to můžeme podpořit a zároveň také upřednostnit financování pomocí zadlužení než eh, financování pomocí dobropisů, což si myslím, že také může vyvolat eh, jisté problémy. Musíme se na to více podívat, protože rozhodně nechceme otevírat eh, nové mezery, když chceme ty existující chyby odstranit, existující mezery odstranit. Myslím si také, že v diskuzi, která se týká základních věcí, to znamená, tu eh, sazbu a také práh, od kterého jsou ty podniky předmětem této směrnice. My si myslíme, že všechny nadnárodní společnosti musí být předmětem toho textu. Nechápu, proč bychom měli dělat nějaké rozdíly podle obratu. Tím se snažíme spíše rozdělit, než abychom pro ně stanovili stejná pravidla. Aby Evropská unie byla důvěryhodná a zároveň efektivní, tak to bude muset všechno vyřešit. A to je nevyhnutelné, my všichni jsme volení zástupci, všichni musí skládat účty a nikdo nemůže upřímně vysvětlit našim spoluobčanům, že nulová sazba nebo sazba 2% nemá za cíle přitáhnout peníze z jiných zemí, takže to je jedna věc. A potom nemůžeme velký podnik eh, nechat uniknout eh, tomuto systému a nemůžeme dále nechat eh, našich 28 různých systémů, aby se prostě z nich eh, mohly čerpat tyto výhody. To znamená, že se to musí týkat všech podniků, všech nadnárodních podniků bez jakékoliv výjimky. Také chci říci pár slov ke kontextu, o kterém se musí diskutovat. Máme návrh z roku 2011, v radě neuspěl, vlády se nedohodly, nedokázaly dosáhnout jednomyslnosti. Ukazuje se, že důsledky tohoto neúspěchu přetrvávají dodnes. Já doufám, že teď tento text projde s masivní podporou parlamentu a znovu tedy děkuji oběma zpravodajům za jejich práci a přeji si, aby to stanovisko parlamentu bylo velmi eh, silné a aby v radě pomohlo k dosažení dohody. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní za frakci EKR Sander Lunes. Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu, Hugo, já jsem jeden z těch poslanců, eh, kteří navrhují zamítnutí. Myslím si, že je to dobrá věc. Máme teď trochu času, takže já bych rád vysvětlil důvody. Já si myslím, že cílem CCTB je dobrý cíl, je to tedy chválihodný cíl, ale zároveň si myslím, že tohoto cíle můžeme dosáhnout jinými prostředky, které jsou přiměřenější a také inteligentnější. Myslím si, že CCTB je přílišným omezením suverenity členských států a také by bránilo EU a členským státům, a tím se dostávám k jádru debaty, bránilo by jim v tom, aby byly daňově konkurenceschopné. Já si myslím, že ztráta daňové autonomie by nejvíce postihla malé členské státy, zasáhla by EU v samotném srdci, protože srdce Evropské unie je konkurenceschopnost. Právě to nás dělá silnějšími. Právě to, že máme možnost um, mít uh, tuto konkurenci mezi regiony, mezi členskými státy a tak dále. Často jsem říkal už v minulosti, že jsem přesvědčen, že není spravedlivé, aby nadnárodní společnosti mohly využívat agresivní eh, daňové plánování, aby přesouvaly své zisky, aby využívaly nižších sazeb daně. A pokud to srovnáte s malými a středními podniky, tak ty nemají tuto příležitost a musí platit plnou cenu a to není spravedlivé. Na tom se shodneme. Daně by měly být placeny tam, kde je tvořen zisk. A to je také důvod, proč už jsme přijali řadu opatření, byla přijata opatření na národní úrovni, aby daňové systémy byly jednodušší a transparentnější. Na mezinárodní úrovni vidíme eh, například v rámci OECD Antiveps eh, tato opatření, která teď eh, uplatňují členské státy, promítají je do svého práva. Souhlasíme také s tím, že implementace některých návrhů OECD přímo ovlivňuje vnitřní trh, takže to je dobrá věc. Nicméně myslím si, že tedy teď je jasné, že si komise myslí, že tyto revoluční mezinárodní změny nejsou dostačující, že potřebujeme udělat více, že musíme harmonizovat daňový základ všude na celoevropské úrovni a potom distribuovat zisky. Každý členský stát má teď možnost stanovit si daňovou sazbu pro podniky. Pokud si to přečtete, tak je jasné. Ve zprávě Paula Tanga se říká, že tady se dává členským státům možnost eh, vést kompetenci, pokud o daňové sazby. Tu v současné době máme a to bychom měli také změnit a mít minimální daňovou sazbu. Já si myslím, že někteří politici tady v tomto parlamentu sní o vyšších a vyšších daních, ale já si nemyslím, že to Evropskou unii posílí. Otázka je také, kde to končí, když teď diskutujeme o daňové svrchovanosti členských států, pokud jde o daň společností, tak kam dospějeme? Budeme hovořit také o ekologických daních, energetických daních a tak dále. Tento návrh vychází zase z možnosti, že musíme harmonizovat politiku na evropské úrovni, abychom měli silnější vnitřní trh. A já musím říci, že s tím rozhodně nesouhlasím. Já si myslím, že konkurence je dobrá věc, kterou musíme vítat a kterou musíme podporovat. To mě přivádí také k Michelu Ožánovi, který byl bývalým ředitelem Evropské daňové služby v roce 2014 řekl, jedním z největších dramat evropského kontinentu je to, že je zde taková daňová konkurence. Například eh, sazba daně z 36% klesla na 22%. To je opravdu velké drama. Daně klesly z 36% na 22%. Já znovu jasně musím říct, že s tím nesouhlasím. Myslím si, že daňová konkurence snižuje daně, než by tedy pod úroveň, než by normálně byly vysoké. A já si myslím, že to je dobré, je to dobré pro ekonomiku, je to dobré pro investory, pro podnikatele, pro platy i pro spotřebitele. Pokud zajdeme trochu více do detailu, tak eh, konkurence vede k tomu, že lidé v Evropské unii mohou hlasovat nohama, bych tak řekl. Když prostě nejsou spokojeni v jednom členském státě, tak jdou jinam. To jsme viděli ve Francii. Když jsme měli tu politiku Francoise Hollanda, tak se prostě francouzi přesouvali do Londýna. A v jedné chvíli to vypadalo tak, že v Londýně bylo více francouzů než ve Štrasburku nebo v Bordeaux. Kvůli daňové politice pana Holanda. Já myslím, že panu Macronovi se teď vede poněkud lépe, dělá rozumnou věc, snižuje tuto vysokou daňovou zátěž, zvyšuje tím konkurenceschopnost Francie, tím také brání úniku mozku. Zase tedy konkurence vrací Francii na kolbiště. Já si myslím, že to je dobrá věc. Někteří lidé nemají konkurenci rádi, chtějí harmonizované daně, aby se daně tím zvyšovaly a to není můj názor. Nicméně věc, která mě nejvíce znepokojuje, je to, že tato ztráta suverenity postihne především malé členské státy, jako je můj členský stát, Belgie, ale také Nizozemsko, což je členský stát zpravodaje, také Irsko. Až to tedy vstoupí v platnost, tak budou tyto nejmenší země postiženy. Proč? Protože velké členské státy ty už mají poměrně vysoký uh, vysoké úspory z rozsahu, mají příležitosti, které malé členské státy nemají. Musí být inteligentní, musí být atraktivní. A daňová politika je právě ta věc, kterou potřebují, aby byly atraktivní. Obzvláště v eurozóně, která nám nedává možnost eh, využívat směného kurzu, takže potřebujeme inteligentní daňovou politiku, abychom zůstali konkurenceschopní. Na závěr chci říci, že si nemyslím, že potřebujeme CCTB a CCCTB. Naopak musíme bojovat proti těm nadnárodním společnostem, které dělají agresivní daňové plánování a to děláme v rámci OECD. Lidé v minulosti, jak jsem říkal, v Evropské unii hlasovali svýma nohama, přesouvali se z Francie do Spojeného království. Pokud ale něco takového uděláme, tak dojde ke stejnému jevu, Všem lidé už nebudou zůstávat v Evropské unii, ale Evropskou unii rovnou opustí. Jak chceme potom posilovat Evropu, když budeme tlačit naše podniky, aby odešly třeba do USA? Děkuji. Obávám se, že pro malé a střední podniky by bylo asi složitější přesunout se někam jinam, ale když budou vysoké daně, tak tomu dojde. Tak jim poradíte, jak to mají udělat. Za frakci ALDE pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. No já nevím, jak se bude hlasovat, až nastane Brexit, uvidíme. No. Eh, chtěl bych poděkovat eh, zpravodajům za práci na těchto složkách. Chtěl bych připomenout, že CCTB a CCCTB jsou důležité pro vnitřní trh a pro reformu našich daňových systémů. Dále naše výbory TAX, TAX 2 a PANA a konec konců i úniky Paradise Papers ukazují, že je nutné bojovat s agresivním daňovým plánováním a s vyhýbáním se daním. Tato složka je jednou, jedním z chybějících uhlových kamenů, zásadních uhlových kamenů pro úspěšný boj s těmito postupy. Chceme-li být účinní, je zásadní, aby daňová konsolidace zůstala zásadním prvkem této iniciativy. Já to připomínám ve svém pozměňovacím návrhu, ale vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že ve finále konsolidace bude pouze součástí druhé fáze systému, bude potřeba eh, zajistit účinný systém řešení sporu, mimo jiné také proto, že ten systém nebude povinný pro všechny. Další zásadní prvek, eh, o kterém rovněž hovořím v pozměňovacích návrzích, je zdanění digitálního sektoru. Musíme redefinovat koncept ehm, trvalé pobočky, abychom jaksi podchytili rozměr digitální eh, dimenze. Nesmíme pokračovat s aktuální definicí, kde se vlastně implikuje, že daňové povinnosti toho subjektu vyvstávají pouze eh, tehdy, když ten podnik tam je fyzicky přítomen. Jak jsem řekl na poslední výměně názoru, považuji za riskantní otevírat zde otázku minimálních daňových sazeb, když víme, jak neochotně eh, některé členské státy budou k tomuto systému přistupovat. Dá jim to jen další důvod, proč celou věc odmítnout. Musíme jasně říci, že tady nejde pouze o harmonizaci daňových sazeb. Eh, chceme-li, aby tento systém eh, přežil. Má frakce předložila určité pozměňovací návrhy v tomto ohledu. Rovněž jsme předložili pozměňovací návrhy na posílení doložek o výměně informací v daňových věcech, což je velice důležitá záležitost. E, na závěr jsme předložili určité pozměňovací návrhy ohledně rozsahu a inkluze e, malých a, e, a středně velkých podniků. Do této otázky žádáme zkrátka, aby komise provedla hodnocení dopadu toho prvku volitelnosti pro malé a střední podniky. Je potřeba vyhodnotit výhody a nevýhody toho, že by ten systém byl pro tyto podniky závazný. Děkuji. Děkuji. Eva Jolie. Děkuji, pane předsedo. Od začátku tohoto volebního období už eh, teď eh, máme co dočení s dalším skandálem, který se týká těch velkých nadnárodních firm. A jsem ráda, že teď mohu novinářům říci, že Evropská unie pochopila, v čem je problém a snaží se překonat ty problémy a pracuje na regulaci, která by měla skoncovat s těmi praktikama, kdy nadnárodní společnosti neplatí nikde daně a že na tom tedy pracujeme v té podobě návrhu CCTB. CCCTB. Samozřejmě, že důležité, aby tyto směrnice byly projednány souběžně, protože jedna bez druhé eh, prostě fungovat nemůže a je to urgentní vzhledem k tomu počtu těch skandálů, vzhledem k veřejnému mínění je potřeba, aby ty směrnice začaly platit eh, co nejdříve, než v roce 2020, jak navrhují zpravodajová. Obava, že by to mohlo skončit jako ten předchozí pokus, eh, eh, spočívá v tom, že by to mohlo být celé zablokováno na radě protože stejné příčiny vedou ke stejným eh, účinkům a eh, Někteří říkají, že potřeba jednomyslnost a víme, že ani Lucembursko, ani Nizozemsko, ani Irsko tento návrh nepodporují. Já jsem tedy předložila pozměňovací návrh, který vyzývá komisi k tomu, aby použila článek 116, aby to eh, tedy považoval za žilitost narušování hospodářské soutěže a přistoupila nebo požadovala kodecizi, tedy jenom jednoduchou většinu při schvalování. Další možnost, o které si budeme diskutovat, je přikročit tady v této oblasti k posílené spolupráci s tím, že ti, kteří budou spolu spolupracovat, budou moci odsoudit eh, ty státy, které uzavírají ty daňové dohody s těmito společnostmi a že tedy nechtějí přistoupit na tento organizovaný zločin v daňové oblasti. Tak bude potřeba harmonizovat účetní eh, pravidla, předpisy pro výpočet daní. Já jsem také k tomu přiložila pozměňovací návrh. A kromě toho je také důležité, abychom to nastavili na správné úrovni, aby společnosti nepřešly Eh, aby spojiteli pardon, členské státy nepřešly k tomu, že si budou konkurovat eh, sazbami daní. Ano, no, že by tady měla být zavedena nějaká minimální sazba daně, třeba ve výši 20%. A také potřeba, abychom přišli se systémem zdanění digitálních eh, společností. Víme, že v současné době, že době je možné, aby například Google sice ve Francii měl 700 eh, zaměstnanců a 1400 eh, počítačů a tak dále, tady velké zázemí a přitom neměl tady trvalou eh, provozovnu. A také u toho výpočtu redistribuce zisku bychom měli mít nějaké kritérium, které postihne ten model podnikání dané společnosti. digitální ekonomice, tedy ten příjem, který je generován sběrem dat nebo počtem uživatelů té dané platformy. Něco takového by mělo být ještě probráno společně a doufám, že se nám podaří najít kompromisy, které budou inteligentní a které budou v praxi fungovat. Co se týče toho rozlišování zadlužení a vlastního kapitálu, e, tak jak to navrhuje komise, tak já si nemyslím, že to je správné. Protože víme, že to tak funguje v Belgii, ale spíše by se to mělo řídit e, délkou trvání zadlužení. Já jsem v tom smyslu také předložena pozměňovací návrh. My k tomu máme jednu studii, kterou jsme si nechali vypracovat, která se týkala společnosti Veolia, která také neplatila 15 let daně, díky tomu, že to její eh, zadlužení se neustále, nebo splácení toho její zadlužování se neustále odkládalo. A co se týče těch super od eh, počtu na vědu a výzkum, tak bychom chtěli eh, z toho vyškrtnout finanční sektor, aby to nevedlo k vývoji nových toxických finančních nástrojů, protože všichni například si můžeme spočítat, jak velký profit z toho měla například banka BNP. Je samozřejmě potřeba stimulovat eh, investice do inovací, ale jiným způsobem. A já jsem si jistá, že s dalšími stínovými zpravodaji nalezneme nějaké řešení, které bude reagovat na tu aktuální situaci. Už nemůžeme dovolit, aby to pokračovalo. Když si přečtete ty komentáře těch Paradise Papers, tak ti říkají, že to všechno, co se dělo, tak bylo legální, ale to, o to přesně jde, už to legální být nemůže. Děkuji a dalším řečníkem za EFDD je Marko Vali. Děkuji. Pane předsedo, jak už říkali někteří kolegové přede mnou, i já bych rád řekl, že po tom skandálu, který se objevil v uplynulých hodinách a týkal se Paradise Papers, je nutno urychlit projednání těchto iniciativ, eh, protože tato daňová nespravedlnost je na očích eh, všem. Jsou do toho zapojeni politici, velké podniky. Abychom dokázali, že politika má pořád ještě smysl, musíme jednat rychle, všechny instituce společně. A vyzval bych Evropskou komisi, aby nám co nejrychleji předala černou listinu těch nespolupracujících zemí, včetně těch zemí Evropské unie, které i nadále vykonávají nemorální praktiky. Pokud jde o návrhy, tak eh, si velmi ceníme práci stínových zpravodajů, především ty pozměňovací návrhy, které chtěly posílit eh, normy týkající CCCTB a omezit možnosti arbitráže. Jako první bod eh, bych rád eh, řekl, že návrh, který je podle nás zásadní, ovšem nezajišťuje plnou konsolidaci, protože tady zůstávají ještě pořád asymetrie na účetní a národní úrovni. Navrhujeme tedy, aby rok po zavedení této směrnice byl předložen nový návrh, jimž by se zefektivnil výpočet společného konsolidovaného základu daně, aby zde nebyly účetní asymetrie mezi jednotlivými státy. Ale zásadním krokem je zavedení tohoto balíčku aby byl tedy uplatněn zároveň a z tohoto hledisku je zde ten dvoukrokový přístup, který podle našeho názoru by mohl vést k ochuzení celého návrhu a proto jsme také proti zavedení dočasného přechodného období, aby se zabránilo těm ztrátám mezi filiálkami. Pokud jde o, plá, o ten práh, tak my jsme tam měli 50 tisíc eur obratu ročně, což by tedy nemělo zasáhnout malé podniky, které působí pouze na národní úrovni. Pokud jde o těch 750 milionů, které navrhuje komise, to je velký rozdíl, to by se dotklo pouze 10% nadnárodních společností. 50 milionů, to je tedy ten práh, který by začlenil více nadnárodních společností, ale především by z toho tedy vynechal malé a střední podniky. Jak už říkal Paul, pokud jde o působnost, tak my si myslíme, že všechny podniky, které vykonávají obchodní činnost i digitální činnost v EU, musí podléhat zdanění. A to nejen ty, které mají uh, tedy svou stálou provozovnu na našem území. Proto si myslíme, že je důležité všechny super odečty eliminovat, především pokud jde o to, že by mohly vzniknout stejné problémy, které byly řešeny v takových výborech, jako je tax, týkalo se to Panama Papers a tak podobně, protože tím vznikají problémy výzkum a vývoj by měl být financován spíše z veřejných peněz spíš, než hledat takovéto unikové cesty v těch soukromých penězích, protože tak si myslím, že by se otevřela dvířka nad národním společnostem k tomu, aby se vyhnuli této normě. Pokud o třetí země, tak my jsme navrhli, aby ten přesun eh, zisku do těchto zemí, aby tedy ten zisk podléhal zdanění nejen tedy pasivní příjmy. Pokud jde o minimální efektivní kvotu, tak si myslíme, že komise by měla předložit nový legislativní návrh a že tato kvota, tato sazba by měla být stanovena na základě komparativní analýzy, abychom zabránili eventuální asymetrii. Myslím si ale, to, jak už jsem říkal, že zpravodajové odvedli dobrou práci především také stínoví zpravodajové, líbily se mi pozměňovací návrhy zelených a GUE, ale i ostatní jsou zajímavé, takže si myslím, že tento parlament může přinést důležitý příspěvek, abychom zabránili těm různým únikovým cestám. Děkuji. Teď dáme slovo Líve Věrnikovi za ALDE. For... Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, děkuji vám za pozměňovací návrhy. No, z nich jsem četla s velkým zájmem. V první řadě bych ráda jasně řekla těm, kteří jsou stále skeptičtí vůči CCTB a CCCTB, že toto je jediný způsob, jak zajistit spravedlivou, účinnou a, úč- a efektivní um, daňovou politiku v oblasti daně z příjmu eh, právnických osob. Členské státy nemají konkurovat daněmi. Zdravá konkurence však přesto musí být i možná i nadále. Jakýkoliv návrh minimální nebo maximální daňové sazby, mezi kterými by se daňová sazba pohybovala, musí být podložena důkazy o tom, že takový systém není škodlivý pro spravedlivou eh, konkurenci. A to nejen proto, že se bojíme konkurence, ale nikdo nemá zájem na jaksi tom sestupném závodě. Účinné daně přispívají k účinnosti vlády a to je důsledek eh, hospodářské soutěže. K těm, kteří se bojí, že Evropská unie přijde o konkurenceschopnost, chci říct toto. Spravedlivá a reálná konkurence mezi členskými státy v oblasti účinných daňových sazeb, ale zejména co se týká infrastruktury, poskytne novou silnou pobídku státi se atraktivnějšími, tím, že budeme investovat do vlastní infrastruktury co nejúčinnějším způsobem. A tím pádem, co se týká dlouhodobých investičních rozhodnutí, EU se stane atraktivnější destinací. Když zohledníme toto všechno, chápu snahu, tedy to pokušení odstranit prahové sazby a zahrnout veškerou spolupráci do jednoho systému. Nicméně je potřeba se ptát, zda nám něco takového pomůže při dosahování cílů tohoto návrhu a o tom nejsem přesvědčena. Co se týká malých a středních podniků, v závislosti na jednotlivých zemích, regionech nebo eh, aktuálním stavu životního cyklu, možná zde budeme potřebovat přístup jaksi více šitý na míru. Kromě toho to bude vyžadovat vysokou míru flexibility. Abychom zohlednili takovýto potřebný prostor a takovouto flexibilitu v CCCTB, znamenalo by to dlouhý seznam výjimek, tím pádem by se z toho návrhu stal takový vánoční stromeček, což by bylo kontraproduktivní vůči účinnosti, jasnosti a transparentnosti tohoto návrhu, který eh, tyto aspekty obsahuje. Tím pádem máme možnost, že snížíme práh. To můžeme zvažovat pouze pokud to bude proporcionální. A v tom případě se musíme ptát, o kolik musíme ten práh snížit, abychom významným způsobem zvýšili daňový základ, který chceme podchytit. E, v tomto ohledu jsem přesvědčena, že se nám podaří dosáhnout dohody. E, co mi v tom návrhu stále chybí, jsou dvě věci. Za prvé, nějaký životaschopný systém e, ochrany členských států v případě významných ztrát v příjmech na daních a za druhé, komplexní mechanismus řešení sporů pro spory mezi členskými státy. Jakožto řešení pro ten první problém, zpravodajové navrhují nějaký kompenzační fond. Já se trošku obávám, že toto není ten správný nástroj pro řešení tohoto problému a ráda bych požádala zpravodaje, eh, aby zodpověděli toto. Jak zajistíme, že ta kompenzovaná ztráta příjmu na daních bude skutečně pouze v důsledku CCTB? Jak se to bude vypočítávat? Dovedu si představit, že takovýto fond povede ke sporům. Kromě toho není možné vylučovat člen, eh, spory mezi členskými státy v důsledku eh, aplikace tohoto systému a proto vyzývám potom, abychom měli rozumný systém řešení sporů, který podle mého názoru je jediná skutečná pojistka proti těmto negativním vedlejším účinkům. Jeden způsob, jak bychom eh, ten formát mohli lépe vyvážit, Ehm, a zajistit jeho funkčnost v 21. století by bylo, že bychom zajistili, že digitální činnost bude řádným způsobem v tomto modelu zastoupena. A silně vítám jakékoliv snahy v tomto ohledu ze strany komise, nicméně ráda bych zdůraznila, že potřebujeme hmatatelný návrh k tomu, jak toho konkrétně dosáhnout v blízké budoucnosti. Nicméně pokud budeme řešit změny toho formátu, musíme si dát pozor na to, abychom nevytvářeli nové mezery v legislativě. Na závěr bych eh, ráda ještě jednou zopakovala, že oba tyto systémy by měly vstupovat v platnost ve stejnou dobu, pakliže chceme, aby ty systémy fungovaly řádně a aby dosahovaly cílů, jakých mají. To je vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Teď eh, Aha, teď jsme uzavřeli kolečko stínových zpravodajů a půjdeme na Catch the Eye. Už zde mám několik žádostí. Pan Hökmark má slovo a pokud se hlásí ještě někdo, tak se musí přihlásit. Pan Hayes. Dobře, a ještě někdo se hlásí? Pan Hökmark má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych jako východisko použil vaši reflexi o malých a středních podnicích. To, co vidíme, je skutečně problém. Startupy, firmy s novými technologiemi jsou skutečně v zahraničí. Zejména když jsou malé, protože potřebují širší trh s kapitálem a s tím je potřeba v Evropě něco udělat. A potřebují si najít tu nejlepší možnost, jak se dále rozvíjet a jak přežít. Ale i e, některé velké firmy, když se stěhují, tak to má dopad na malé firmy, protože jsou často v symbioze jedna s druhou. Ze svého úhlu pohledu bych řekl, že ten návrh komise je jasným porušením principu subsidiarity. Ukazuje se to eh, také v diskusích v, v parlamentech členských státech. Daně jsou národní kompetence. Já bych mohl třeba přivítat, že zvýšíme spolupráci, jak to tak děláváme v rámci OECD a jiných mezinárodních struktur. Myslím si, že by nebylo špatné mít i vyšší míru transparentnosti. Ale pokud jde o podrobnosti toho, jak e, jsou konstruovány daňové systémy v jednotlivých členských státech, tak pak už zasahujeme do národních kompetencí. A to není tak jednoduché. Protože ty jednotlivé daňové systémy jsou jaksi funkcí různých potřeb jednotlivých členských států financovat veřejné sektory. Některé členské státy mají vysokou míru zdanění, tím trpím třeba já. A jinde jsou daně nižší. Ale ti, kteří mají vyšší míru zdanění, mají třeba i vyšší úroveň veřejných služeb. Což je také atraktivní svým způsobem. Alespoň si to myslíme lépe fungující infrastruktura, lépe fungující výzkum a tak dále, to je také dobrá věc, ale musíte to financovat na různých úrovních. Různé členské státy mají různé trhy práce, mají různé druhy průmyslu. Není tak úplně snadné říci, že to můžeme dělat všude stejně. Ale také, a to je myslím problém, který musí zpravodajové a stínoví zpravodaje více reflektovat, je to, že tím, že vstoupíme do digitální ekonomiky, musíme začít myslet jinak, novým způsobem, jak na evropské, tak na globální úrovni. S tím souhlasím, ale problém je, že digitální ekonomika nemůže být souzená podle staré průmyslové logiky. Ono to je velice složité. Kde, kde je ta hodnota v digitálních produktech, v digitálních službách? Jsou v Kalifornii nebo v Číně? Tedy tam, kde se vyvíjejí, a nebo, nebo jsou, je ta hodnota tam, kde se využívá, tedy já nevím, třeba někde v provozech, nebo někde v laboratoři, kde sídlí vývojáři, nebo já nevím co. Ale jedna věc je jasná, pokud to uděláme špatně, tak poškodíme evropskou příležitost vstoupit do digitální ekonomiky a poškodíme zejména ty firmy, ty ekonomiky, které jsou na špici digitálního rozvoje. Jinými slovy, budeme do budoucnosti vstupovat tak nějak pospátku. A proto, to říkám velice mírně, jsem skeptický vůči této věci. Vážím si práce zpravodajů a stínovým zpravodajů, ale obávám se, že z mého úhlu pohledu věci spíše zkomplikovaly. A to proto, pane předsedo, že realita je složitá. Jak jsem řekl, to je v návaznosti na tu vaši reflexi. Ano, děkuji. Vy a vaše myšlenky jste vždy velice komplikovaní. Ale ona, ta stávající situace, se optimálním způsobem definuje špatně. A proto zpravodové hovořili o konkurenci, která na evropské úrovni funguje a proti tomu je potřeba intervenovat. Protože tyto proti konkurenční nástroje jsou eh, jednoznačně důsledkem nedostatku našich schopností zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. A já si myslím, že eh, tento náš přístup by měl být jaksi záložní přístup, neměl by to být běžný postup v takovýchto případech. Pan Hejs je další. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych se připojil ostatním kolegům a poblahopřál k práci oběma zpravodajům. Je to velice složité téma a řekl bych, že ta debata teď zde ve výboru a ta paleta názorů řekl bych, vyjadřuje ty různící se názory v evropské společnosti. Co s tím teď? protože všichni chceme, aby velké i malé společnosti platily sprave, platili spravedlivé daně, chceme daňovou transparentnost, chceme zúžit prostor pro agresivní daňové plánování, taková je funkce moderní demokratické společnosti a je to něco, čeho chceme dosáhnout všichni, ale způsob, jakým tohoto dosáhneme, je podle mě to jádro pudla této debaty. Já bych řekl, že jsem vášnivým způsobem přesvědčen o tom, že investice do Evropy, přímé investice do Evropy ze všech částí světa, jsou naprosto neodmyslitelně spojeny s daňovou konzistentností. Velké i malé, malé firmy, zejména ty velké, chtějí v Evropě investovat, pokud uvidí daňovou strukturu, která se aplikuje konzistentně a je transparentní. Jinými slovy, účinná daňová sazba, která bude eh, co nejblíže té reálné daňové sazbě, je to, co chceme. A když se podíváme napříč Evropskou unii, vidíme, že pravdou je, že různé státy mají různou politiku, což je vždy výsledek jejich vlastní průmyslové politiky, jejich vlastních dějin. Já jsem ze země, která až do 60. let byla zemědělskou společností a zvolila si použít eh, rozvojovou pomoc FDI a tu obrovskou kapacitu vývozního potenciálu, aby jaksi změnila nastavení naší ekonomiky. Tou cestou jsme se vydali. Já si dobře vzpomínám na to, že když došlo k irské finanční krizi, kdy jsem byl ve vládě, tak eh, byla irská vláda pod obrovským tlakem, aby změnila korporátní daňovou strukturu. My jsme tehdy tvrdili, že nejlepší způsob, jak udržet v Irsku investice a i jinde v Evropě, je zajistit, že budeme mít konzistentní, jasné a transparentní daňové sazby. A tak se to pak přesně také stalo. Důvod, proč daně pro právnické osoby se v podstatě zdvojnásobily za poslední šest let, to není jen v důsledku e, opětovného znovu nastavení ekonomiky. Je to také důsledek agendy BEPS OECD. A to působí napříč Evropou. Důvod, proč od korporací získáváme dnes víc daní, je ten, že většina toho agresivního daňového plánování se dnes řeší v kontextu OECD a to je, myslím, nejlepší způsob, jak toto chceme řešit. Chceme-li tuto otázku řešit skutečně vážně. Já bych souhlasil s panem Hökmarkem, že daňová politika je funkce suverénních demokratických států. Myslím si, že daňová soutěž je dobrá věc, Řekl bych, že zachování financí, zachování investic v Evropě, že si budou tedy vzájemně konkurovat, není závod směrem dolů, je to závod za vyšší účinností. Může to zajistit, že budeme pro Evropu získávat investice ze všech ostatních částí světa. A to je, myslím, něco, o čem musíme debatovat, je potřeba si to uvědomovat, ale je to něco, co podle mě může být jedině dobré. Zejména z perspektivy těch menších členských států, které jaksi nemají to pozadí obrovských průmyslových států a musí změnit svou vlastní koncepci, aby přežili. A na druhé straně zde stojí tedy ty velké členské státy, které mají obrovskou domácí spotřebu, což je určující, určující funkce jejich ekonomiky. Ale v malých členských státech to není. Ty se musí stát exportními ekonomikami a podle definice tím pádem si daleko více uvědomují a musí se více přizpůsobovat změnám, modelům podle toho, kde vnímají možnosti hospodářského vývoje v oblasti investic ve světě. Myslím si tedy, že daňová konkurence je dobrá věc. Já bych to neviděl nějak ideologicky zatížené. Myslím si, že to je jediný způsob, jak udržet Evropu silnou a obratnou v aktuální situaci. Jedna poznámka na závěr. My do této debaty vstupujeme bez jakéhokoliv porozumění pro e, ty potenciální negativní dopady, které toto bude mít na daňové základy v jednotlivých členských státech. To podle mě není rozumný postup. Bez ohledu na to, co se tady navrhuje, tedy nějaká kompenzační cosi a jakási arbitrace, něco, já nevím. Mně to zní jako špatný sen 50. let tamního socialismu. Nevím, nedovedu si představit, že bychom se vzájemně vykompenzovávali za ztráty. U nás by to ovlivnilo ehm, naši daňovou sazbu pro právnické osoby až o třetinu. A já chci vědět, protože mý voliči chtějí vědět, kdo tedy ve finále doplatí ten rozdíl. Kdo, kdo nám doplatí ten rozdíl nějakých těch dvou miliard nebo kolik to bude? že pro velké členské státy, které mají obrovskou domácí ekonomiku, eh, které si s těmito čísly mohou hrát, protože ve finále to eh, pro ně není vůbec žádný rozdíl v tomto, tak pro malé členské státy, co do našeho budoucího eh, finančního plánování, je to rozdíl obrovský. Takže my se ve svých, tedy ti, kdo z nás, kdo sdílí tyto návrhy, se snažíme v nich navrhnout určité možnosti. Děkuji panu Ferbrovi a ostatním, že se jimi vážně zajímaví a, zajímají. A my do toho vstupujeme s realismem, tedy že se snažíme naši ekonomiku nastavit spravedlivým a transparentním způsobem. To je jediné, čeho chceme dosáhnout. A myslím si, že pokud se nám to podaří, dosáhneme výsledku, který bude spravedlivý pro všechny. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Pervanche Beres. Merci beaucoup. Děkuji. Já jsem ani původně nechtěla vystoupit v té diskuzi, ale když jsem teď poslechla své kolegy, tak jsem se rozhodla, že něco řeknu. Hmm, nemyslím si, že jsem známa tím, tím, že bych byla pro zastánce toho systému sovětského nebo nějakého ultraliberálního kapitalismu v hospodářské oblasti. Ale té debatě se hovoří o některých základních principech římských smluv. O tom mluvil pan Hayes. A musím říci, že mě to dost šokuje, když eh, slyším některé tyto výroky. Protože už ani nepamatuji, už jsme kdysi eh, vytvořili etický kodex pro eh, členské státy v daňové oblasti. A teď se tady ten eh, princip úplně popírá. Možná, že někteří to vůbec nevidí. Tím se možná vysvětluje to, že najednou někteří objevují ty mechanismy, o kterých eh, jsme se teď dozvěděli v rámci té aféry Paradise Papers od odvážných novinářů. Já si myslím, že to, co bychom měli z toho vyvodit, je právě to, že bychom měli postoupit s projednáváním CC, C- je potřeba, abychom měli tento eh, společný eh, daňový základ. A co mě šokuje, je, když slyším, eh, že členské státy nemají prorůstovou strategii spojenou s jednotným trhem. Já znám jeden velký stát, ten můj, kde máme asi správnou míru zdanění a máme strategii Eh, zaměřenou na eh, vývoz, takže si myslím, že tak eh, zkreslovat tu situaci úplně není možné. A také není možné říci, že nejsme, nebo chceme zrušit daňovou konkurenci. Proč by se potom měly definovat ty sazby, které u některých jsou nejnižší v Evropě? Buďme upřímní, buďme říci, že kdo se nachází eh, nejvíce zapojený do těch eh, parady Papers. Hlavně je to společnost Apple. Mě to trochu znepokojuje. Je evidentní, že členské státy budou bránit své e, zájmy a budou se tomu bránit e, jako takovému, ale my v Evropském parlamentu říkal to i pan Heckmark, říkal, že některé české státy chtějí platit víc za veřejné služby, tak to je jejich právo. A víme, že některé české státy mají problém, jak vůbec financovat svůj veřejný sektor právě kvůli těmto únikům, ke kterým dochází v důsledku té daňové konkurence. A já doufám, že tomto výboru připravíme dvě kvalitní zprávy, které možná jít o krok dál. Díky tomu bude mít Evropský parlament nějakou eh, aktivní, eh, aktivní postoj k této problematice, protože eh, mluvit potom s voliči a říct jim, že všechno to, co bylo, to, co se neustále objevuje v důsledku těch skandálů, a pak voličům říct, že se nic nestalo, že se nic nezmění, kromě té eh, práce těch novinářů, přece teď nemůžeme konstatovat, že eh, to k ničemu nepovede. Je potřeba jít dál, je potřeba využít této příležitosti. A umožnit konkurenci mezi členskými státy, ale na nějakém transparentním a konsistentním základu. A ten základ Musí být daňový konsolidovaný základ, který tu konkurenci umožní v normální, normálních poměrech, kde může ekonomika normálně fungovat. A před, víme, že se ten model podnikání trochu změnil, kdy ty eh, stále nebo permanentní provozovny fungovaly jiným způsobem. Děkuji. Žádné další žádosti o slovo nemáme, takže teď můžeme dát slovo také komisi. Valerovi Mutarlierovi z DG Taxud. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, já jsem velmi rád, že můžu říct si pár slov k této rozpravě o CCCTB a CCTB. Já se samozřejmě nechci vměšovat eh, do vaší práce. Chci vám říci, že si velmi ceníme kvality toho, co jste zatím vypracovali. Jak o tom svědčí i vaše dnešní výměna názorů. Jsme velmi nakloněni přístupu zpravodajů a sice řešit obě dvě tyto věci společně. Jak víte, myšlenka rozdělit ten návrh z roku 2011, to byla spíše taková rozumová volba, vycházelo to z argumentů, které byly prezentovány na radě, že prostě není možné najednou eh, projednat oba dva tyto původní návrhy. Plně sdílíme přístup, podle nějž eh, Přínos všech nebo obou těchto návrhů spočívá v konsolidaci, která by měla nastat eh, neli hned, tak velmi rychle po tom, co bude zaveden společný základ. Abych reagoval na otázky, které zazněly tady v rozpravě. Element konsolidace je ten element, který přináší plus oběma cílům, kterých jsme chtěli dosáhnout a sice proti daňové optimalizaci, to je první cíl, a také cíl vytvořit prostředí, příznivější prostředí, ve kterém budou podniky fungovat. A to bude díky konsolidaci, protože tím se sníží náklady, protože už nebudou muset podniky čelit 28 různým daňovým systémům. To sebou přináší náklady. To je tedy velmi důležitý bod. A Myslím si, že i vaše práce, i vaše pozměňovací návrhy k tomu mohou hodně napomoci. Velmi rychle jsme zjistili, že je možno návrh komise zlepšit, eh, proto jsme také velmi ochotni a připraveni tyto vaše návrhy prostudovat. Děkuji Paulu Tangovi i Alanu Lamasurovi za jejich eh, práci. Politicky se do toho opravdu vložili, byli velmi ochotní spolupracovat, účastnit se různých konferencí a také udržují velmi úzký kontakt s národními parlamenty. Někteří zde dnes odpoledne říkali, že je to věc, eh, která byla prezentována komisí při dodržení principu proporcionality a subsidiarity ale je tedy v centru také zájmu našich členských států a proto je důležité mít silný vztah s národními parlamenty, nejen proto, abychom jim vysvětlili svůj návrh, ale abychom také reagovali na jejich návrhy, na jejich náhledy a společně vytvořili dobrý výsledek. V té práci, kterou jste zahájili, můžu říci, že zde tedy navrhujete několik zlepšení, která podle našeho návrhu jdou dobrým směrem. Je to především tedy ten balíček, který se týká digitalizace nebo eh, digitálního hospodářství. K tomu se 20. září vyslovila komise ve svém sdělení, na kterém dále pracujeme. Pro nikoho není tajemstvím, že z hlediska komise strukturální nástroj, který má reagovat na výzvy vyplývající z digitalizace ekonomiky, tak to je CCCTB a právě proto je třeba přinést různá zlepšení. Ať už jde o definování stále provozovny nebo další věci, i třeba rozdělení konsolidovaného základu. To vše jsou prvky, které sledujeme s velkým zájmem. Zaznamenal jsem také určité diskuze, které se týkají Prahu, také těch odečtů, některých výdajů, ať už se jedná o AGI nebo o výzkum a vývoj, na rozložení ztrát v čase, všechny tyto body musí být samozřejmě diskutovány a musí být předmětem dohody mezi jednotlivými frakcemi, ale v každém případě je to důležitá věc, eh, která musí být vzata v úvahu, abychom dosáhli co nejoptimálnějšího společného základu daně. Další věc. Eh, co se teď stane? poté co tedy předložíte tu svou společnou zprávu. Je důležité, že tato zpráva bude vnímána ze strany Rady jako důležitý základ k práci a také k budoucí dohodě. Další věc, která bude velmi zásadní, pro blízkou budoucnost, abychom na radě za estonského a příštího bulharského předsednictví se dohodli, že půjdeme cestou stabilizace základu daně. Někteří zde dnes říkali, že to je základní stav, který potřebujeme k tomu, abychom mohli vést diskuzi s členskými státy o možném dopadu tohoto harmonizovaného základu daně na jejich příjmy. A to je partnerství, které budeme muset uzavřít s členskými státy, protože právě oni jsou jediné, které jsou schopné si představit, jak se to probítne do jejich eh, budoucích příjmů, do jejich budoucího důchodu. Na základě toho bude možno uh, přeskoumat eh, ten navrhovaný základ. Otázka sazeb. Komise už vlastně od začátku, od roku 2015, od svého sdělení jasně říká, že hájíme princip zdravé a transparentní daňové konkurence na vnitřním trhu. Proto velmi tlačíme na to, aby bylo dosaženo větší transparentnosti, proto jsme také nikdy nenavrhli harmonizaci sazeb eh, daně, z příjmu právnických osob, to tam rozhodně není. Naším cílem je, abychom měli zdravou konkurenci na základě harmonizovaného základu daně a sazby, která bude volně definována členskými státy, spíše než na základě eh, desíti daňových eh, režimu v 28 různých členských státech to je právě ten eh, přístup, eh, který my zastávat nechceme. My rozhodně chceme jít eh, cestou zdravé soutěže. Děkujeme za tuto rozpravu a netrpělivě čekáme, až budou vaše zprávy dokončeny. To je začátek pokračování naší spolupráce také v debatě, která bude následovat s radou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji komisi a nyní naši zpravodajové. Alan Lamasur nebo Paul, kdo chce první? Paul. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem účastníkům v této diskuzi za jejich příspěvky. Chci opravit jedno nedorozumění. Já nejsem z malé země. Nizozemsko je obrovská země z hlediska daňových úniků. Například eh, zahraniční investice v Nizozemsku a v Lucembursku jsou vyšší než v USA a Irsko má více přímých zahraničních investic než eh, Francie a Německo. Ale to vše je tedy na papíře, to je daňové plánování. To vůbec nesouvisí se skutečnou hospodářskou činností. To je interpretace, ale chcete být spravedlivý a transparentní, takže já tady mluvím spravedlivě a transparentně. A to ukazuje, co děláte a to, co dělají malé členské státy. Máme piránství v rámci Evropské unie piráctví. Já jsem si myslel, že to bylo vykořeněno už před mnoha lety, ale pořád to ještě existuje. A proto to není otázka subsidiarity. Nemůžeme to ponechat na členských státech, protože potom s tím piráctvím neskoncujeme. A kde je potom svrchovanost, když žádná země si nebude volit vyšší daňové sazby? když se to bude vlastně pořád snižovat. Já očekávám, že větší země půjdou příkladem a skoncují s piráctvím v Evropské unii. Protože jinak nikdy nezastavíme, nezastavíme takové země, jako je Nizozemsko. A musíte také reagovat na současnou situaci. Protože, jak říkala předseda rozhodně není optimální. Všechny ty členské státy nebyly schopny zdanit daňové platformy, tedy digitální platformy. Takže Facebook a Google v podstatě neplatí žádné daně. Podle našich výpočtů daňoví poplatníci v EU přišli o 5 miliard kvůli pirátům v Evropské unii. A neříkejte potom, že bychom to měli řešit eh, v rámci OECD. Já bych byla rád, kdyby OECD přišla s nějakým mezinárodním řešením. Ale první akcí v rámci BEPS eh, to nebyla žádná akce, to byla neakce. EU a USA se nemohly dohodnout a nedohodli se na zdanění digitální ekonomiky. Takže my musíme jít příkladem, protože jinak se z této situace nedostaneme. A je třeba zdanit a Google a Facebook. A jak to uděláme, když nebudou evropské? Druhá věc je, že daňová konkurence, kterou teď vidíme, je výhodou velkých eh, podniků, velkých nadnárodních podniků a nevýhodou eh, malých a středních podniků, takže to vyvolává nerovné podmínky. Malé a střední podniky mají řádově o 30 vyšší daňové zatížení než velké podniky a to rozhodně není taková konkurence, kterou byste v EU chtěli. Takže to chci jasně říci. Já jsem rád, že všichni souhlasí s tím, že třeba digitální ekonomiku zdanit, eh, to je velmi aktuální problém. Já chápu, že je třeba přinést řešení, ovšem to navrhované řešení je takové řešení ad hoc. Proč bychom nezačali rovnou u CCCTB pro digitální platformy? Proč ne? A já mám takový pozměňovací návrh, abychom začali právě tam. To je nástroj, který můžeme použít k tomu, abychom zdanili Google, Facebook a Apple. A konečně souhlasím s tím, že pokud chcete mít toto řešení, pořád ještě některé země to blokují a já souhlasím s Evou Žoli, měli bychom se podívat na možnosti posílené spolupráce. Protože nemůžeme nechat tu situaci tak, jak je, protože je třeba, aby skupina zemí šla tedy příkladem, aby ukázala, že se to dá udělat, že můžeme vlastně nastolit světový standard pro spravedlivé zdaňování. Děkuji, teď Alen Lamesur. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za jejich názory, návrhy, kritiky. Stejně jako říkal pan Mutarlie, kterému tímto děkuji, kterého tímto zdravím, si myslím, že tato debata byla velmi užitečná na toto zásadní téma. Po těch velmi energických a dynamických poznámkách od pola bych rád zdůraznil tři body. Ten listopad opravdu dobře začíná. Markus Ferber jako první doporučil, abychom měli úzký kontext s OECD, pokud se chceme pustit do takových inovací, jako je zdaňování digitální ekonomiky. Stejně jako říkal Paul, OECD v této věci jedná velmi opatrně a žádnou iniciativu podle nás eh, na sebe nevezme. Takže pokud my zahájíme nějakou iniciativu, která vypadá realisticky, ukáže se, že je realistická, dobře promyšlená a odpovídá současné digitální ekonomice, je pro ně vhodná, tak to potom bude reference pro OECD. Za německého předsednictví G20, G20 pověřila OECD, aby na jaře předložila návrhy, pokud jde o zdaňování daňových platform. A rada udělala též vůči Evropské komisi, takže obě tyto instituce budou muset příští rok v září předložit návrhy. A pokud do té doby Evropský parlament předloží schůdný návrh, tak to bude užitečná reference a také příležitost, aby parlament, který zde nemá žádnou právní pravomoc, mohl sehrát důležitou roli v politické debatě. Druhá poznámka se týká minimální sazby. Je jasné, že tato debata proti sebe staví řekl bych tak trochu tradičně, pravici a levici. Musíme si uvědomit, že rada nikdy nepřistoupí na harmonizaci sazeb. Myslím si, že zachází příliš daleko v rozdělení kompetencí mezi Unii a členskými státy. Daňové otázky jsou pořád ještě v kompetenci členských států, já se k tomu ještě vrátí, vrátím. Já si myslím, že je důležité harmonizovat definici zdanitelného eh, základu. Druhá věc, kterou chci říci k sazbám, je následující. Jsou zde dva koncepty, dvě koncepce minimální sazba z politických důvodů. To znamená, chci stanovit minimální sazbu na 18 nebo 20 To je politická volba. Není to moje politická volba, není to volba mé politické frakce, ale chápu, že to může být volba jiných frakcí, jiných kolegů. A pak je zde technické minimum, protože pokud řekneme, že zde vůbec žádné minimum neexistuje a nějaký členský stát si zvolí 1,5%, tak to znamená, že prostě zde nebudou žádné daně. Já nevím, jestli můžeme dosáhnout nějakého kompromisu ohledně toho, čemu já říkám technické minimum, ale myslím si, že bychom se měli zaměřit na tuto dimenzi. A poslední poznámka k té velké debatě, kterou zde zahájili pánové Lunese, z EKR a potom kolegové Gunnar Heckmark a Brian Hayes. K tomu základnímu problému a k tomu zde je legitimní, aby na úrovni Evropské unie unii docházelo k harmonizaci základu daně. Já to říkám pro našeho kolegu Lunese. Vždycky, když slyšíme že se tady hovoří o malých státech, tak já opravdu eh, se vždycky rozčilí, protože nechápu, proč by malé státy měly být v jiné situaci než velké. Proč říkáte, že malý členský stát má jen malý trh? Musí tedy najít jiný způsob, jak prosperovat, než s tím, že má tak malý omezený počet spotřebitelů přece má přístup na vnitřní trh, který má půl miliardy spotřebitelů. Malý členský stát, který má 5 milionů obyvatel, díky jednotnému trhu má přístup k půl miliardě spotřebitelům. No a potom, když je to malý členský stát, tak nabízí jen tedy ten svůj malý trh Evropské unii. Ať už se jedná o 5 milionů obyvatel nebo 400 tisíc. My jsme rádi, že máme ty takzvané malé členské státy. Jsme rádi také a hrdí, že máme ty velké členské státy s větším počtem obyvatelem. Jak říkal Jean-Claude Juncker, jsou zde dva typy členských států. Ty, které vědí, že jsou malé a ty, které si o sobě myslí, že jsou velké. Já si myslím, že na velikosti nezáleží. každém případě, ať už bude přijat jakýkoliv systém, tak budeme muset hledat způsob, jak kompenzovat. Kolegové se zde zmínili o různých možnostech, v tom smyslu také předložili pozměňovací návrhy a z těch budeme vycházet. Pokud jde o zdanění digitálního, digitální ekonomiky, tak bych rád řekl, že Gunnar Hekmar řekl velmi relevantní poznámku a já ho chci ujistit, protože jsme byli s Paulem v Talinu a setkali jsme se se zástupci estonského předsednictví. To je vlastně od léta první návštěva, kterou jsme realizovali a státní tajemník nám říkal velmi zdvořile, CCCTB, my nejsme úplně nadšeně pro. My v Estonsku se bez toho klidně obejdeme. Máme to tedy na našem pořadu jednání, protože tedy hrajeme tu hru estonského předsednictví, takže do konce estonského předsednictví zde bude tedy ta principiální dohoda, ale rozhodně trváme na tom, aby v rámci CCCTB byla také zdaněná digitální ekonomika. A Estonsko je číslo jedna na světě v, digi- v digitalizaci své ekonomiky, v digitalizaci státní správy a tak dále. Kdyby nám v Estonsku řekli, my na to nejsme rozhodně připraveni, myslíme si, že to není možné, tak by možná ten náš postoj byl jiný, ale tak to nás velmi uklidnili a pozbudili. Gunnar má pravdu, když říká, že v dnešní digitální ekonomice a to ještě neznáme, ty nové modely, které se budou uplatňovat třeba za několik týdnů, za několik měsíců, protože žijeme v době, kdy se všechno velmi rychle vyvíjí. Všechny konzultace, které jsme provedli, veškerá literatura, ke které jsme měli přístup, ukazuje, že zde jedna věc, kterou nemůžeme delokalizovat, a to je jedna jediná věc, a to jsou osobní údaje. Mé osobní údaje, které bezplatně dám Facebooku, může Facebook sbírat a zpracovávat kdekoliv na světě nebo dokonce v cloudu, to je jasné. Ale Facebook nemůže udělat to, že já nebudu bydlet v Paříži, nebudu bydlet eh, v 17. obvodu. To se dá snadno ověřit a to je také návrh, který jsme předložili. Poslední bod. Argument eh, subsidiaritou. Daňové otázky jsou v kompetenci členských států. Je třeba pochopit, že je zde rozdíl mezi rozdělením kompetencí a subsidiaritou. Rozdělení kompetencí ano, tam daňové otázky jsou jasně v kompetenci členských států a já to říkám a jsem připraven to připomenout ve zprávě, protože jsou zde i pozměňovací návrhy v tomto smyslu a je to také první věc, kterou říkáme národním parlamentům na meziparlamentních konferencích eh, i v hlavních městech, které jsme navštívili. Řekneme to i zítra v Sofii nebo pozítří. Ale zároveň or, organizace vnitřního trhu je v kompetenci Unie a smlouva má dva články, kde se kombinuje obojí. A my máme tedy analýzu, ale možná s ním nesouhlasíte, že nemůžeme, aby nemůžeme dosáhnout toho, aby harmonicky fungoval vnitřní trh, který má jednotnou měnu a jednotnou úpravu ve všech oblastech, ale je rozdělen u tak důležité daně, jako je daň z příjmu právnických osob. A potom subsidiarita. Subsidiarita ovšem neznamená, že řešíme problémy na té úplně nejnižší úrovni. To znamená, že řešíme problémy na relevantní úrovni. A když jednáme s nadnárodním podnikem, který může mít obrat nebo burzovní hodnotu nebo zisk, který je větší než HDP některého členského státu EU, nebo někdy vyšší násobně vyšší, než je HDP celé EU, tak si myslím, že princip subsidiarity spíše odkazuje na to, aby se jednalo s touto nadnárodní společností na úrovni EU, než na národní úrovni. To je skvělá debata, my dnes určitě nevyřešíme, ale myslím si, že všechny tyto věci musíme mít na paměti, pokud chceme předložit návrh, který povede na radě ministru k tomu, aby se ubírali cestou jednomyslnosti. Děkuji. Děkuji zpravodajům i dalším řečníkům. Myslím, že to byla velmi užitečná a důležitá debata. Já osobně souhlasím se závěry obou zpravodajů, ale samozřejmě výbor se bude muset vyjádřit svými cestami. Hlasovat se bude v únoru, musí se ještě upřesnit datum Plánem je jít eh, hlasovat na plenárním zasedání v dubnu 2018. Takže děkuji. Teď máme čtyři minuty náskok, ale můžeme začít, pokladem. Pan Stolojan je tady. Není, takže si potom možná uděláme ještě trochu přerušení nebo přestávku před hlasováním, pokud to bude nutné.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 So, we move to point nine of the... Jdeme na bod 9 na pořadu jednání. Projednání návrhu zprávy na téma harmonizace hrubého národního důchodu v tržních cenách eh, nařízení o HND. Spravodajem jsem já jménem předsednictva. E, a proto mi dovolte stručně představit návrh zprávy, který jsem připravil. Jak víte, nový právní kontext vytvořený Lisabonskou smlouvou a potřeba používat strukturovanější a celenější přístup k získávání spolehlivých dat o HND zapřičňuje potřebu revidovat předchozí nařízení Rady z roku 2003. Mé hodnocení návrhu komise je celkově pozitivní, protože cílí na to, aby se posílila kompora, komparabilita, spolehlivost a jaksi detailnost agregátu HND, na čemž jsou pak založeny naše další výpočty. Jsem rovněž přesvědčen o tom, že volba článku 338 jakožto nového právního základu pro toto otázku je plně opodstatněná a vhodná. Nejen proto, že došlo ke změně v rozhodnutí o vlastních prostředcích, ale také proto, že data o hrubém národním důchodu se využívají pro účely jiné než jen výpočet vlastních prostředků. Tím pádem musíme zachovat určitou statistickou integritu. Cílem tohoto návrhu je současně s cíly sdělení z roku 2011 ohledně vývoje metodiky přípravu evropské statistiky pro příští desetiletí, kam mimo jiné zahrnujeme integraci eh, procesu produkce statistik v rámci tedy synchronizace údajů o vlastních prostředcích. Kromě toho, Změna definic a přizpůsobení se novým účetním standardům pro vlastní prostředky je naprosto zásadní eh, pro to, aby údaje o hrubém národním důchodu byla komparabilní. Zajistí to náležitou kvalitu dat, ale zejména to sníží riziko pro členské státy, že by tedy představoval vlastně dvě sady Eh, dát eh, jednu podle starých pravidel eh, z roku 95 a druhou podle nových pravidel z roku 2010. Vzhledem ke všem těch, těmto aspektům, ten návrh zprávy, který předkládám, má jenom 20 pozměňovacích návrhů, z nichž většina má vyjasnit záměry tohoto návrhu. Nicméně určité pozměňovací návrhy chtějí zrevidovat delegování této pravomoci na komisi, zejména eh, to, kde komise předpokládá použití vlastních prováděcích opatření. Já bych navrhoval dát komisi pravomoc vydávat aktiv přenesené pravomoci vzhledem k definici obsahu, ale ne struktury, pouze obsahu těch zdrojů a metod eh, pro produkci statistiky OHN. D ze strany členských států a také pro oblast stanovování opatření na zajištění spolehlivosti, detailnosti a komparability dat o HND. Kromě toho jsem přesvědčen, že je velice důležité, aby komise prováděla řádnou konzultaci během přípravných prací, včetně mimo jiné na expertní úrovni, a že tyto konzultace musí probíhat v souladu s principy stanovenými v eh, interinstitucionální dohodě z dubna 2016 o lepší tvorbě legislativy. Abychom zajistili rovnou participaci v rámci přípravy těchto aktů, eh, žádám, aby Evropský parlament dostával všechny dokumenty jako členské státy a aby naši experti měli systematický přístup k zasedáním expertní skupiny komise v rámci přípravy aktů v přenesené pravomoci. Teď se těším na vaše komentáře a jsem připraven zvažovat vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. A teď dávám slovo panu Stolojanovi, stínovému zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím zcela s vaším hodnocením ohledně užitečnosti tohoto návrhu komise. Význam HND není jen pro výpočet vlastních prostředků eh, v rozpočtu EU, ale je to také důležitý indikátor pro celou řadu dalších aspektů. Například co se týká jednotlivých politik na úrovni Unie nebo na úrovni jednotlivých členských států. Samozřejmě je zde určitá potřeba toto nařízení aktualizovat, eh, tedy podle těch argumentů, které jste představil vy. Podívám-li se na pozměňovací návrhy, které jste sám navrhl ve své, ke své zprávě, mohu říci, že většina těch pozměňovacích návrhů je vynikající. Nicméně My stále ještě přemýšlíme o dvou pozměňovacích návrzích, které jsou možná trošku problematické. Je zde pozměňovací návrh číslo 9, kde se hovoří o tom, že HND se vypočítává třemi způsoby. Takže existují tři metody výpočtu HND. To znamená ta produkční metoda, ta utilizační metoda a ta příjmová metoda. A v rámci tohoto pozměňovacího návrhu píšete, že pouze jedna metoda by pak měla být, nebo výpočet podle jedné metody by se pak měl předávat Eurostatu. A já si myslím, že toto by eh, mělo být hodně omezeno, protože obvykle potřebujete všechny ty tři eh, aspekty abyste správně určili HND a někdy máte možnost překontrolovat určité diskrepance co do objemu HND eh, při výpočtu jednou metodou versus při výpočtu jiného, jinou metodou. Když třeba srovnáte tu produkční metodu, tu příjmovou metodu a tu utilizační metodu. Každá z těch tří metodik pro výpočet HND je důležitá. A to nejen pro členské státy, ale také na úrovni EU. Myslím, že je potřeba, abychom tyto informace měli. Samozřejmě můžeme o tom diskutovat. Zajímal by mě zejména názor komise na tuto otázku a názor Eurostatu. A pak je zde ještě jeden návrh, což je vlastně zamítnutí jednoho návrhu komise, je to návrh 14, pozměňovací návrh 14, kde návrh komise je usnadnit komparabilní analýzu plnění pokynů, přičemž tedy, že komise má vypracovat jakousi, jakési inventární hodnocení za spolupráce s expertní skupinou z článku 4 a tak dále. V zásadě touto inventurizací se snažíme zjistit, v kterém členském státě se používá jaká metodika pro určování HND. Možná bychom to měli ještě dále probrat na našich schůzkách stínových zpravodajů, z jakéhože důvodu navrhujete tento návrh komise škrtnout. Jinak, jak jsem řekl hned v úvodu, zcela souhlasím s vaším stanoviskem včetně mimo jiné eh, té věci o těch aktech přenesené pravomoci versus eh, prováděcích aktech. Myslím si, že toto by měla být zpráva, která nebude vyvolávat eh, příliš mnoho problémů a věřím, že získá širokou podporu. Děkuji vám. No, děkuji. Já se k tomu samozřejmě vyjádřím. To, to smazání, to nemá smazat te, tu inventurizaci, pouze to, že to jak si má být v těch aktech přenesené pravomoci. To je čistě technická záležitost. Ale dobře. Teď za ECR má slovo pan Zíle, který mi napsal, že nemůže přijít, ale poslal písemné vyjádření, takže já to asi přečtu. Fajn. Takže já přeskočím ty omluvy a ty díky za konstruktivní spolupráci. HND je skutečně eh, důležitá metrika, protože se jedná o základ pro výpočet vlastních prostředků v rozpočtu a proto je naprosto zásadní, aby statistika byla co nejpřesnější a aby byla co nejvíce komparabilní mezi členskými státy, což mimo jiné zahrnuje i reflexy nových účetních standardů a harmonizaci ehm, dat, eh, dat, kdy se teda ty údaje přenášejí. Parlament již definuje požadavky na komparabilitu dat, nicméně národní specifika stále existují a eh, perfektní porovnání není vždy možné. Pan Zíle je dále přesvědčen, že je potřeba více konzultovat relevantní experty z členských států, to je klíčové a nejen v rámci principu subsidiarity je potřeba zajistit lepší výsledky a je potřeba podporovat ehm, proces učení mezi členskými státy. Je potřeba, abychom konzistentně aplikovali kontrolní mechanismy v rámci kontextu rozpočtu EU. Jinými slovy, musíme zajistit, že příspěvky jednotlivých členských států budou řádně vypočítávány a že žádný členský stát neplatí více, než by měl. Stínový zpravodaj za ECR se těší na další spolupráci. Takže já mu tímto děkuji. A teď za Alde stínového zpravodaje nevidím, ani za Gue, ani nikoho jiného. Takže bychom mohli dát slovo Eurostatu. Máme zde, ano, ano, Máme tady eh, Silke Staprvébrovou, která má eh, v Eurostatu toto téma na starosti. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Chci vám eh, ze srdce poděkovat za přizvání na toto dnešní zasedání ohledně návrhu komise k novému nařízení o HND. Chtěla bych zejména poděkovat panu Gualtierimu za jeho návrh zprávy. Potřeba revidovat existující právní rámec k HND byla vyvolána třemi následujícími důvody. Za prvé, vstoupením v platnost nového manuálu, tedy ISA 2010. Za druhé, faktem, že HND má být komparabilní a tím pádem relevantní definice a účetní pravidla musí být dodržována všemi členskými státy. A za třetí, a to je podle mě zvlášť významné pro členské státy, tedy že tento nový postup eh, pomáhá snížit zátěž na poskytovatele dat v členských státech a národní statistické úřady tím, že se harmonizují přenosové termíny jaksi na jeden bod, který bude na konci září každého roku. Zásadní změna již byla nastíněna panem, Gualtierem. Jedná se o změnu právního základu na kterém pracujeme. Nově je to článek 338 z těch důvodů, které pan zpravodaj zmínil. Pro nás je toto zvlášť důležité, také proto, že v současné době produkce dat HND pro účely v lesních prostředků bude nově plně v souladu a pod záštitou evropské statistiky. Tím pádem se na to budou vztahovat i všechny doložky o řízení kvality, o kontrole kvality. Co se týká obsahu, navrhované nařízení je velice podobné tomu, které je aktuálně v platnosti. Ten návrh je vlastně hlavně technický, je zde několik ustanovení, která byla již reflektována v návrhu zpravodaje. Jinými slovy, že komise bude mít pravomoci, aby zajistila harmonizovanou implementaci těchto navrhovaných nařízení. Komise se těší na nadcházející diskuse, včetně mimo jiné těch ohledně navrhovaných aspektů komitologie. Další důležitý aspekt eh, se týká celkové architektury toho modelu vlastních prostředků HND, kde všechny členské státy mají velký zájem na tom, aby se produkovaly komparabilní statistiky o HND tak, aby všichni, aby každý mohl platit svůj spravedlivý podíl do vlastních prostředků. V tomto kontextu je velice důležité vytvořit eh, taková prováděcí opatření, která budou nutná pro dosažení takovéhoto cíle, i když to bude potřebovat, vyžadovat dodatečnou snahu poskytovatelů dat v jednotlivých případech. Na závěr bych chtěla říci, že vítáme podporu pana Gualtieriho co do flexibility komise v rámci implementace tohoto nařízení a těšíme se na diskuse na toto téma v rámci vyjednávání. Možná to nebude úplně jednoduché v oblasti inventarizace, což je čistě technická otázka, to musí rozhodnout profesionální statistici. Eh, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, samozřejmě jsme, jsme vám i nadále k dispozici, pokud potřebujete nějaká dodatečná vysvětlení. A v tomto ohledu bych eh, ráda reagovala na tu otázku k bodu odůvodnění 9. Ehm, v podstatě bych to nedovedla říci lépe než vy, pane kolego. Eurostat je přesvědčen, že potřebujeme všechny tři eh, postupy při výpočtu HDP a HND. A není to vlastně ani dodatečná zátěž pro členské státy, protože valná většina členských států stejně vypočítává HND eh, pomocí všech tří metodik přesně z těch důvodů, které jste, pane Stolojane, zmínil. Jedná se o měření vzájemného porovnávání, rekonciliace a vybrání toho, té nejlepší hodnoty HND. Takže to je něco, co členské státy již teď dělají ve vlastním zájmu a my samozřejmě bychom chtěli dostávat všechna tato tři měření v rámci kontroly kvality a e, ověřování. To je vše, děkuji za pozornost. Děkuji vám. Takže Děkuji eh, také všem, kteří přispěli do diskuse. Samozřejmě já všechny pozměňovací návrhy pečlivě přeskoumám. A předem vám za ně děkuji. Věřím, že se nám podaří dosáhnout jaksi schodné filozofie co do eh, toho, kam by se tento návrh měl ubírat. a věřím, že se nám podaří jaksi oddělit od sebe ty otázky té inventurizace, tedy to, co půjde do těch aktů eh, v prováděcích a co do toho, co bude v aktech v přenesené pravomoci. Nicméně eh, samozřejmě zde zohledním také příspěvky stinových zpravodajů. Co se týká těch dvou věcí, které zmiňoval pan Stolojan, já si myslím, že v podstatě co do obsahu se naše názory moc neliší. Spíše je to otázka rozdílu formálních, takže já jsem připraven ehm, diskutovat o tom, jak nejlépe toto naformulovat. Co se týká pozměňovacího návrhu 9, tady záměrem nebylo říci, že to musí být pouze jedna metrika. Vůbec ne. Mimo jiné také proto, že ten původní text ehm, není dokonalý. říká se tam o tom, že to lze předložit v souladu s těmi třemi postupy, takže to není úplně jasné. Opět nevidím zde obsahové rozdíly, jenom jsem to chtěl jasněji, eh, jasněji říci, takže jsem připraven eh, pracovat na nějakém vysvětlení, které ten text může vyjasnit, protože buď máte povinnost eh, dodávat všechny ty tři výpočty, což není v návrhu komise, a nebo musíte mít alespoň jeden ten výpočet, a e, to je zkrátka povinnost a případně můžete používat i nějaký další. Takže na tom můžeme jistě zapracovat a rozhodně nemám problém s tím, že bychom to znění zde nějakým způsobem zlepšili. Co se týká čtrnáctky, já to ještě překontroluji, e, aby tam nic nechybělo, protože to je čistě vzato dopad té změny pravomocí komise, tedy co se týká prováděcích aktů, aktů v přenesené pravomoci, což bylo vlastně i cílem toho textu jako takového. Takže uvidíme, jestli tam stačí to škrtnout ten text, nebo jestli tam musíme k něčemu eh, odkázat. Každopádně obsahově se zde nelišíme. Samozřejmě nechceme se vyhýbat té inventurizaci, pouze měníme podstatu toho, jak to bude probíhat. Takže ještě jednou děkuji a budu se těšit na pozměňovací návrhy. Termín pro pozměňovací návrhy je 22.11. Poté proběhne eh, diskutování pozměňovacích návrhů v lednu a v Ekonu se bude hlasovat, to ještě potvrdíme, buď 24. Eh, ledna nebo 21. února 2018. A pak chceme zahájit rovnou třístraná jednání a do plenárky to chceme dát co nejdříve, třeba v březnu, abychom to stihli co nejrychleji. Předpokládám, že to třístrané jednání nebude moc dlouhé, ale o tom vás budu ještě informovat. Děkuji vám všem, děkuji také zástupcům komise a Eurostatu. A teď eh, si musíme udělat přestávku, protože hlasovat eh, máme podle plánu až v 17.55 takže máme nějakých 20 minut k dobru. Jinými slovy vyhlašuji přestávku a pokračovat budeme hlasováním podle původního plánu. Děkuji.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

Dear colleagues, we can start uh, our voting session as usual. Budeme eh, pokračovat s naší schůzí, budeme se věnovat eh, hlasování. Nejprve hlasovací zkouška, můžete hlasovat. It is open. Yes.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 Okay. Oh. The, the touch, golden touch. Magic fingers, Werner. <laughs> Magic fingers. so, we can close the check. Tím eh, jsme to už provedli, tuhle zkoušku hlasovací. A teď tady se můžeme zabývat zprávou Fulvia Martučeleho vzájemné uznávání příkazu k zajištění a konfiskaci majetku. Kompromis A, kde pro? Proti, drželi se, přijato. Kompromis B, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 52, kde pro? 53, opravil se pan předseda. 53. Kdo je pro? Bylo mi řečeno, že to tady je ve špatném pořadí. Fifty-two and fifty-three are from Viegas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 Končím hlasování. Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Hlasujte prosím elektronicky. Končíme. Toto bylo přijato. A teď poznávací na číslo 12. Kdo je pro? pro, proti, zdrželi se přijato, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, 14 ne pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, Padesát pět pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Takže 52, 16, 17 odpadají. Tím pádem jsme u 56. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. 57. Kdo je pro? Proti? Ověříme to radši. Končím hlasování. Přijato. 58 jde pro, proti zdrželi se přijato. 59 pro, proti ověříme. Socialisté jsou proti. Tak to bylo zamítnuto. Já jsem se špatně podíval, říká pan předseda. 50 zamítnuto, 60 pro, proti, drželi se zamítnuto, 61 pro, proti, drželi se zamítnuto, 62 pro, proti, drželi se zamítnuto, 63 pro, proti, drželi se Zamítnuto. 64, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 66, pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 67, pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Kompromis C. Ne pro. Proti. Drželi se. Přijato. 78, kdo je pro? Proti drželi se. Ověříme. Teď to tedy má smysl ověřovat. Ještě chvíli počkejte, až budou hlasovat všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 79 ne pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 80, ne pro, proti, ověříme 80, můžete hlasovat. Končím hlasování, zamítnuto. 81, pro, proti, Ověříme 81, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 20 pro, 22 proti. 82, pro, proti, drželi se. Přijato. 83, pro, proti, drželi se. Zamít, eh, přijato. 84, pro, proti, ověříme. 84, můžete hlasovat. Končím hlasování. Nerozhodně, takže zamítnuto. A teď eh, poznací návrh 28. Napro, proti, ověříme 28. Můžete hlasovat. Je trochu zvláštní kombinace politických skupin. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 1, kdo je pro, proti zdrželi se, přijato. 29, pro, proti, to asi ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 30, kde pro? Proti. Ověříme třicítku. Končím hlasování. Přijato. 32. Odpovídající část. Kdo pro? Proti? Ověříme. 32. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď kompromis D. Kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. 35 pro. Proti. Myslím, že to bylo přijato, ale radši to ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 36. Pro. Proti. Přijato. 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 37, kde pro, proti, ověříme, podle mě zamítnou to, ale ověříme to, můžete hlasovat. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 38, kde pro, proti, drželi se. Nevidím liberály tak to radši ověříme. Je to jejich pozměňovací návrh. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o návrhu komise pozměněné podobě. E, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. jeden kolega nehlasoval. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, blahopřeji zpravodajovi. A teď jsme u dalšího bodu. A to je zpráva Evy Žoly. Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva. 21. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Podle mě přijato, ale ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 24, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme. 24, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? Proti drželi se. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 30. Na pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis B, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 37. Kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 38 odpadá. 39. To pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40. Ne Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41. Ten odpadá. 42. Ne Pro, proti, zdrželi se, přijato. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 53, kde pro? Pro, pro, proti. Ověříme. Takže přijato. 54, kde pro, proti, drží se, přijato. 55, kde pro, proti, drží se, přijato. 46, kde pro, proti, drží se,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 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis E, pro, proti, zdrželi se. Přijato čtyři, ne pro, proti. Ověříme čtyřku, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zase e, nerozhodně, takže zamítnu to. Pět, kde pro? Proti. Ověříme pětku, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Šest, kde pro? Proti, drželi se zamítnuto. Sedm, kde pro? Proti. Ověříme sedmičku, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Osmička, nepro, proti. Ověříme osmičku. Končím eh, hlasování. Zamítnuto. Devítka pro. Ověříme to, podle mě to bylo zamítnuto. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Deset. Jde pro. Proti. Ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 ne, pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 12 pro. Ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozice číslo 15. Kdo je pro? Proti. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 19, nepro, proti, zdrželi se. Přijato. 19. Eh, pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď eh, celý návrh eh, komise, tak jak byl pozměněn, můžete hlasovat. Ještě chvilku počkáme. Končím. Hlasování 40 na pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi a já blahopřeji paní zpravodajce. Tím jsme uzavřeli hlasovací část a naše příští schůze bude ve čtvrtek v 9 hodin.